So, dear colleague. <laughs> Milý kolego. A tak už mohu říci kolegové. Výborně, jsem velice rád. Zahajuji tedy zasedání a máte i pořád pořád tohoto zasedání. Má někdo důvod jej měnit? Nikoli. Výborně, tím pádem jsme jej přijali. Bod číslo dvě, zápis, návrh zápisu z 21. 20. ledna. Nejsou-li žádné námitky, tento zápis bude schválen tímto. Bod číslo 3. Podobná záležitost. Rozhodnutí koordinátorů z 20. ledna. Pokud nejsou žádné námitky, tak na konci tohoto zasedání budou považovány za schválené. Bod číslo čtyři. Toto zasedání je webstreamováno a já tímto vítám všechny naše eh, posluchače od Talinu, po Soluň, od Berlína, po Jižní Itálii. A Prosím, aby se kolegové vyjadřovali rozvážně a nikoli příliš rychle. Bod číslo pět, a to bylo z důvodu tlumočení. Máme zde jednu jedinou zprávu, která podléhá tomuto postupu. To je kontrola vývozu zboží dvojího využití. Tam se konala schůzka 13. února a vypadalo to poměrně slibně tehdy. Chorvatské předsednictví je skutečně připraveno pohnout s tou záležitostí kupředu. Má máme ještě snad manévrovací prostor, ale je dobré, že se dosáhlo pokroku v otázce transparentnosti, podávání zpráv, udělování licencí a obecně autorizace či schvalování vývozu. Celý ten systém. Přirozeně ještě běží diskuse týkající se autonomního seznamu a autonomní kapacita kontrolovat eh, kyberdohled a technologie s ním spojené a jejich vývoz. To, co nabízí rada nám v současné době nestačí a navíc eh, však je možné říci, že se tam věci hýbou kupředu. Máme tady zpravodaje pana Buchnera a ten nám dá ještě více podrobností k té záležitosti. Děkuji. Ano, v podstatě jste, pane předsedo, řekl vše podstatné. Ty návrhy rady považuji za skutečný krok kopředu. Rozhodně už při nejmenší máme něco na stole, čím se lze zabývat. Tomu tak v minulosti nebylo. Jak už jste sám předeslal, je to třeba ještě vylepšit komise rovněž má návrhy, které jsou téměř to, co chceme, i když ne zcela. Doufáme tedy, pokud se budeme scházet podle plánu, že vše dokončíme včas. Výborně. S dalším trialogem, říká předseda, se počítá snad v březnu. Je to tak? 26. či podobně. A v mezidobí jsou dvě technické schůzky ještě plánovány, takže se může skutečně stát, že se vše dokončí na dalším trialogu. Ale samozřejmě není dohnuto nic, dokud se nedohodne všechno zlaté pravidlo vyjednávání, takže uvidíme. Jsou nějaké otázky? Nikoliv. Přecházíme tedy k bodu číslo 6. To je dost důležitá věc. Jedná se totiž o zprávu o provádění společné obchodní politiky. Konkrétně se jedná o zcela jasný signál, který by tento výbor chtěl všem vyslat, který by chtěl se soustředit na skutečnou implementaci obchodních politik v praxi i když samozřejmě je třeba postupovat obezřetně při té přípravě vlastního stanoviska. Děje se to už po druhé. První zpráva však v tomto volebním období to bude. To nám dává možnost zamyslet se či reflektovat ty klady a zápory při tom provádění všech obchodních dohod v minulém roce, říká předseda. A rovněž se můžeme zabývat i otázkami do budoucna, například doporučeními či poukazy na to, jak by obchod měl vypadat. Tady máme pana Wolvorna, dávám mu slovo. Děkuji, pane předsedo, milí kolegové. Jak už pan předseda předeslal, jedná se o zprávu z vlastní iniciativy o implementaci společné obchodní politiky. Nyní jsme ve stádiu e, sestavování té zprávy. Posuzována bude tato zpráva na březnovém zasedání. Tady máme pouze první výměnu názoru a já rád si vyslechnu vstupy ze strany kolegů. Komise vždy sama sepisovala a předkládala zprávu už poslední tři roky a rovněž analyzovala svá zjištění a to je takový dobrý základ. I když přirozeně společná obchodní politika to je mnohem širší záležitost než pouhé provádění dohod o volném obchodu. První zpráva tohoto druhu vznikla v roce 2018 a jelikož loni to byl volební rok, tak parlament žádnou zprávu nepřipravil. Signifikantní součástí zprávy eh, za rok 2018 eh, jsou stále ještě validní, proto jsem je víceméně udržel a soustředil se na to, co je třeba aktualizovat a jak se situace za poslední dva roky vyvinula. Ve své zprávě se budu snažit vypíchnout priority z mého pohledu například vyprofilování vztahu s USA, Čínou, Afrikou, VTO, malé střední podniky, pak obchod a udržitelný rozvoj a probíhající vyjednávání, rovněž digitální obchodování a digitální služby. Já přirozeně vycházím z předpokladu, že obchod založený na pravidlech je tím, co nám pomáhá v hospodářské soutěži v globalizovaném světě. EU je trochu pozadu v oblasti konkurenceschopnosti a je třeba podepsat více smluv o volném obchodu a likvidovat obchodní překážky. VTO potřebuje zcela zásadní reformu, protože eh, multilateralismus zatím přece jen rovněž eh, má co dohánět. A i z USA je třeba nalézt společné zájmy a nějak je materializovat. Několik záležitostí se pojí s tím rozhodčím orgánem a zasedání v Kazachstánu bude nesmírně významné. Snad bychom se mohli přiblížit určitým dohodám například odvětvově, například v, Rivorovu, v rybolovu nebo v elektronickém obchodování. Čína. To je neustálá výzva. Ta si hraje podle vlastních pravidel ale v mezidobí se z ní stává i příležitost stále významnější z důvodu růstu a i svého rozměru. Pak Kanada, Singapur, Větnam, to je pár příkladů z nedávných let, kde jsme podepsali dohody, některé vstoupí v platnost, některé už platné jsou. A proto to provádění bude tím, na čem bude záležet, abychom lépe využívali těch smluv už podepsaných. Máme ještě další smlouvy, které čekají. Taková významná, to bude dohoda se Spojeným království, ale rovněž s Austrálií, Novým Zélandem a Tajvanem se počítá. Je třeba s Mercosurem ještě tu smlouvu ratifikovat. Musíme rovněž zajistit, že naše obchodní vztahy se Spojeným královstvím budou co nejtěsnější, tak aby Evropské unii z pohledu konkurenceschopnosti prospívaly. Pak přirozeně ještě máme obchod a udržitelný rozvoj. Toto téma se váže s Evropským zeleným údělem, který bude mít své dopady na obchod a to doufáme, že bude vyvážený z pohledu hospodářského, ekologického a sociálního. Chceme tímto šířit prosperitu a i evropské hodnoty. Přesto však musíme pamatovat na to, jak i obchod se službami a digitální obchod eh, mají, jak velký mají význam v EU. Malé střední podniky. Nesmíme na ně zapomínat při sestavování právních aktů, protože jinak vyhrávají pouze velké firmy. Jde například o nástroj eh, samoposuzování mm, původu zboží s eh, označeným původem a rovněž význam malých středních podniků v obchodních politikách. Z důvodu omezení délky mé zprávy vám možná ten původní text bude připadat krátký, ale i já podám celou řadu pozměcích návrhů, abych tam přidal to, na čem skutečně záleží. Jelikož je to poprvé, co my ve výboru INTA se budeme zabývat tím tématem obchodních politik. Budu se těšit na vstupy ze strany kolegů a ještě chci poděkovat Remy ze sekretariátu a Piero a Kláře z mého týmu za skvělou součinnost a za tu pomoc, kterou mi poskytli. Děkuji. Děkuji, pane Volborne. A nyní stínový zpravodajové. Máme zde kan- pana Kaňase jako prvního. Já budu speak in Spanish. Děkuji, budu hovořit španělsky. Děkuji panu Borbornovi jménem eh, skupiny Renew. Já ještě počkám, než si nasadíte sluchátka. Takže ještě jednou děkuji panu zpravodaji. Jménem Renew doufáme, že budeme moci spolupracovat se všemi kolegy, abychom propracovali tuto výroční zprávu o obchodních postupech v Evropské unii za rok 2018, abychom pojednali všechny ty důležité otázky, které se týkají mezinárodního obchodu, protože kromě benefitů, které máme z mezinárodního obchodu, naše dohody multilaterální obchodní dohody jsou zásadní, ale jsou tu obavy, jaké jsou tedy hlavní záměry dnešního obchody a jak je nastolit. Musíme si uvědomit, že jsou tu určité eh, eh, iniciativy, které bývají, určité osy, které bývají do určité míry spochybněny. U naši občané už eh, tak nějak nevnímají to dobro, co obchod přináší, jak může obohatit, protože spíše vnímají, že je postihuje negativně, anebo že z toho nemají vůbec žádný přínos. Takže nastala doba, abychom analyzovali do hloubky tuto situaci, abychom dokázali znovu obnovit eh, tu eh, pozitivní cestu, ty pozitivní dopady eh, obchodu, aby byl přínosný pro naše společnosti abychom také dohlíželi nad platností um, obchodních dohod v realitě. My si uvědomujeme, že občané mají celou řadu obav, co se týče těch negativních dopadů na obchod, na životní prostředí, na průmysl a podobně. A obchodní dohody obecně tedy spíše vypadají pro občany negativně, takže musíme to začít chápat, přijímat a něco ohledně tohoto dělat, je to důležité. Musíme tedy posílit, obnovit eh, tuto snahu řádného obchodu a musíme pochopit, že je třeba něco změnit eh, v těch našich projevech o obchodování a že vše musí tedy směřovat cestou prosperity ve prospěch našich členských států. Takže je důležité informovat občany o tom, jaká je situace, co děláme a jaké to má dopady. A pak eh, tedy také ze strany Evropské unie dohlížet na řádnou implementaci těch pravidel, které jsme propracovali. Ano, přiznáváme, jsou tu problémy, a růst a pokrok by měl být přínosný pro všechny a všichni by se měli eh, cítit součástí tohoto systému. Takže se těšíme na tu společnou práci. Děkuji. Děkuji vám. Další stínovi zpravodajové nejsou přítomní a prozatím tu nemám eh, žádný, žádnou další žádost o připomínky, takže za sebe bych chtěl říci, že pan Warborn řekl, že proveditelnost tady těchto pravidel je poměrně nízká, že je třeba toto, tu, tento aspekt vylepšit. Máme tu tedy určitá pravidla a je třeba tedy eh, se zamyslet nad tím, jak podpořit jejich plnění tak, aby to bylo přínosné také pro malé a střední podniky. To je důležité. No a za druhé, když nahlížím na tuto zprávu, tak eh, tam vidím určité eh, menší body ve vztahu k našim partnerům, kde možná máme asi odlišné náhledy na implementaci, jako třeba nějaké podstátní podpory, vztah třeba s Koreou, třeba co se týče obchodování s díly na automobily ve vztahu k Jižní Koreji nebo nějaká přístupová pravidla na trh v Japonsku. A říkám si, zda je možné tady připravit nějaká jasná pravidla aby se vylepšily ty podrobnosti v rámci obchodních dohod, abychom odstranili tyto menší problémy. A aby v budoucnu nedocházelo k podobným problémům. Třeba to byla ta záležitost s používáním kvót na sír ve vztahu s Kanadou to nebylo eh, distribuováno řádným způsobem, takže někdy jsou tu určité nedostatky, nedodělané eh, části a je třeba nalézt způsob, jak tedy dokončit tuto část eh, dovozu. A mám tu další žádost o slovo paní Rodriguez Pinheiro, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já se omlouvám, že jsem se nemohla dostavit včas na začátek schůze. Co se týče projednávaného bodu 6 a prezentace zpravodaje a a za našeho stínového zpravodaje, který se nemohl dostavit, tak bych eh, chtěla položit jednu otázku a ještě předložit několik připomínek. Co se týče konkrétního dotazu na zprávu, zpráva zdůrazňuje, jak obchod se třetími zemi podle dohod o volném obchodu růstá méně rychleji než obchodování se zbytkem světa. Ale neviděli jsme analýzu, která objasňuje příčiny tohoto, jak se tedy vše vyvíjelo na základě tedy poptávky z těchto třetích zemí vůči nám my eh, jednáme eh, se zeměmi, které eh, požadují víc, víc, méně našich produktů, abychom posílili obchod, takže bych raději viděla tu řádnou analýzu, která podkládá ty informace. A ještě bychom chtěli vědět opravdu, jak proba, probíhá e, implementace těch kapitol o udržitelném rozvoji. To ještě není řádně e, vysvětleno v té zprávě. Rozhodně si ale eh, oceňujeme pozitivně to úsilí, snahu zhodnotit a analyzovat situaci. Za rok 2019 tuto možnost mít nebudeme, protože to byl volební rok. Ostatně to tu již zaznělo ze strany pana zpravodaje. Je důležité moci tedy analyzovat, abychom zjistili, jak vylepšit ty možné dohody i další jednání o dalších dohodách do budoucna. Dále naše skupina má velký zájem o to, aby se posílila efektivita ve věci implementace té kapitoly udržitelného rozvoje, aby to vždy zahrnovalo sociální a eh, korporativní zodpovědnost, pak zahrnutí konkrétních kapitol týkající se genderu. Tady si myslíme, že v 21 století nemůžeme mít obchodní dohody, které nebudou zahrnovat právě tu eh, konkrétní perspektivu, která zahrnuje polovinu světové populace. A také si myslíme, že je důležité tam zahrnout eh, dohodu o lidských právech a, a také tam do toho zavázat tedy ty velké podniky, tedy aby tyto povinnosti, aby to bylo závazné pravidlo a pak tedy co hodla v této věci dále provádět Evropská komise. Děkuji. A nyní má slovo pan Mubel. Děkuji, pane předsedo, já se omlouvám eh, zpravodaj, že jsem přišel se spožděním. Je to zajímavá zpráva. Tam spousta věcí, které se doučíme, je velice faktografická. A cílem je ukázat nám, že obchodní politika Unie to je dobře, eh, obchodní výměny to je všechno výborné, ale já mám takovou poznámku, když se podíváme na jednotlivé ty smlouvy, na ty eh, výhody i na ty problémy, takže vidíme, že dochází k nárůstu obchodních výměn, s tím všichni souhlasí, ale jsou zde dvě oblasti, kde vždy máme problém. To je buď udržitelný rozvoj, anebo sociální práva je zcela náhodou, takže již určitou dobu eh, pořád říkáme, je třeba změnit obchodní politiku. Podívejte se na Jižní Koreju. Říkám, no to je úžasné, zvýší se obchod mezi EU a touto zemí, ale na druhé straně, pokud jde o eh, MOP, zde eh, Jižní Korea neratifikovala celou řadu úmluv MOP, takže my musíme apelovat na ně, aby to urychlili. Jenom bych ještě zdůraznil, že podobná diskuse je s Větnamem, který se zavázal, že bude ratifikovat normy MOP. No uvidíme, pořád čekáme. Možná za pět let, za deset let naši nástupci budou ve stejné diskuze udržitelný rozvoj. Když se podíváme konkrétně, pokaždé si řekneme, ano, docela v pořádku, ale zde problém u fitosanitárních norem, u environmentálních norem, to je pravda pro CETu. Nevím, zda jste eh, si, se, si přečetli ze 17. února zprávu jedné nevládní organizace, která říká, že neustále se tlačí na komisi, na, eh, eh, komisi, na komisaře, pokud jde o ty environmentální normy a tady to velice jasné. Prostě i Kanada mm, v rámci VTO i v rámci, v rámci dalších diskuzí pořád pochybňuje naše sanitární a environmentální normy. Takže mě by to zajímalo, jak to je. My tady chválíme všechny tyto smlouvy, ale sociální a environmentální otázky, ty tam prostě nejsou, nefigurují, takže já si myslím, že náš výbor by měl být vdělý, aby se toto změnilo. Mr. Hansen. Děkuji, pan Hansen. Ano, děkuji, Bernte. A já děkuji také Jorgenovi za ten obrovský kus práce, který vložil eh, do eh, tohoto textu i za výbornou prezentaci. Já mám dvě připomínky. DPH eh, Tajvanu. Tady máme jasný názor za náš výbor a vždy jsme ji v minulosti vyjadřovali, takže by možná bylo dobré tento prvek tam zapracovat. Ono ostatně možná tam už je. Já jsem neměl příležitost si tu zprávu přečíst. Možná by se to tam mohlo nějak zapracovat a možná i detailněji uh, propracovat určitá pravidla původu, protože vím, že celá řada frakcí se chopila těch iniciativ a tehdy komisařka Malstrémová velice rychle zareagovala na náš písemný dotaz s tím, že už to nyní nenazývají pravidla původu, ale přístup na trh. Samozřejmě se jedná o jedno a toto samé a, ta, a říkalo se, že ta nová verze bude zavedena na počátku roku 2020. To už nastala tato doba, takže možná bychom mohli vynaložit nějaký tlak, nátlak, aby splnili to, co předpovídali. Děkuji a nyní za ID paní Regimenty. Děkuji, pane předsedo kolegové téma, o kterém diskutujeme, to se týká obchodní politiky a je to taková příležitost udělat si takovou bilanci, jak fungují ty nejvýznamnější obchodní smlouvy a položit si otázku, jak to má být do budoucna. Jak již včera se, eh, jsme zdůraznili na výboru Envy, když jsme diskutovali s příslušnou komisařkou, tak chci vyjádřit, že jsem překvapena, když vidím, jak evropská obchodní politika eh, ustupuje těm ambiciozním cílům, které klade si komise, především v oblasti zdraví, bezpečnosti, potravin a životního prostředí. A to především není možné mm, mm, apelovat na to, že chceme zachovat biodiverzitu, že chceme snižovat mm, užití pesticidů a mít zelené zemědělství a na druhé straně dovážet výrobky, potravinářské výrobky ze zemí, které nerespektují naše evropské normy a také určitě v Evropě není možné efektivně bojovat proti rakovině a zároveň ehm, otevřít eh, obchod s výrobky, které obsahují mutageny, karcerogenní látky ze zemí mimo Evropu, jako tomu je dnes pořád. Takže je třeba přijmout jasný razantní postup zde v parlamentu, abychom eh, zastavili tu nekalou soutěž, která ohrožuje naše trhy, která eh, jsou to země, které nerespektují naše sociální sociální environmentální normy a je třeba, abychom v našich politikách byli koherentní. Takže chci vyjádřit tyto legitimní obavy a e, chceme tedy spolupracovat se spravodajem tak, abychom měli velice rozumný postoj. Děkuji. Thanks, um, and now from the Děkuji a za komisi tu máme paní Geraldine Emberger a Možná i ona by se mohla vyjádřit k tomu výpočtu pravidel původu a podobně. Já vám děkuji, pane předsedo, že jste nás opět pozval. Ano, tato diskuze je správně načasovaná, protože nyní eh, jsme již začali připravovat čtvrtou zprávu, která bude hotova do konce roku. To znamená, diskuze je řádně načasovaná a všechny vaše připomínky, které tu zazněly, budeme brát v potaz. Samozřejmě nacházíme se na takovém významném bodu. Komise, jak tu zaznělo, právě dokončila 15 nových dohod, což odpovídá 31% veškerého externího obchodu EU. Až budou dokončeny všechny dohody, bude to odpovídat 45% veškerého evropského obchodu, takže je důležité, aby stávající nová komise se opravdu soustředila na implementaci dohod o volném obchodu. A máme tu uh, také nový úřad uh, pro uh, vyjednávání těchto dohod. No a samozřejmě podporovat tyto dohody o volném obchodu a celkově politiku komise v oblasti obchodu, to je opravdový závazek a priorita. Chci říci, že již v minulosti eh, tu věci fungovaly dobře, některé nefungovaly, takže je tu samozřejmě prostor něco vylepšit. Vy jste zmínili skutečnost, že tyto dohody uh, navýšili nebo přispěli k navýšení dovozu i vývozu, třeba v rámci CETA, nebo také tu zazněla, zazněly i vztahy s Japonskem, jak se rozvinuly um, za poslední tři roky a navýšili. To je důležité a ostatně i obchodní dohody nám v mnoha zemích také pomohly vyřešit, odstranit eh, obchodní bariéry a také i anticipovat jejich vytváření. Ano, ale i pan předseda řekl, že jsou tu stále ještě opravdové nedostatky, které musíme vyřešit. Jedna z nich je samozřejmě to využívání těch obchodních dohod. A co se týče obchodovaného zboží, tak využívání preferencí to je jeden z těch parametrů, na který se zaměřujeme. Není jediný, ale je to tedy takový opravdový ukazatel v rámci toho evropského vývozu. Je to opravdu takový eh, velký ukazatel, protože komise kalkuluje ty procentuální hodnoty na základě údajů ze statistik, které celní orgány partnerské země umožňují. Takže jsou tu různé eh, dolož, eh, odhady, například ve vztahu s Koreou se to těžko kalkuluje. Máme tu třeba údaje za roky 2017, 18, 19, ale těžko se to vypočítává, protože vždycky je tu různý soubor zemí, které splní tento status. No a na čem tedy pracujeme? Pracujeme na více frontách. Za prvé, aby více zemí poskytovalo údaj. V roce 2019 jsme obdrželi 26 souborů dat také pracujeme na nových dohodách, které zahrnou ustanovení, které budou urči- nutit eh, ty naše partnery, aby periodicky poskytovali informace, také aby pochopili důvody, proč někteří operátoři neužívají eh, preference a co je ještě důležitější, také pracujeme na novém portálu, který by celkově zjednodušil pro ty nové subjekty přístup, eh, eh, takový uživatelsky nakloněnější přístup k těm informacím. A to tedy v květnu, v dubnu právě vstoupí do úřadu tento nový obchodní úředník a mm, pak eh, my budeme mít ten nástroj ehm, pravidel původu, tak toto budeme nazývat. Samozřejmě eh, máme tu odlišné eh, možnosti nástrojů SNP a podobné ale eh, díváme se tedy na ty možnosti, jak dospět k rozhodnutí a pak se soustředit tedy na tu konkrétní dohodu a na tu položku ehm, pravidel původu, jako třeba v případě Japonska nebo CT a snažit se být interaktivní abychom tam mohli pak eh, zahrnout celou řadu eh, jiných oblastí, například různé kvóty získat následně tedy informace o tom, zda daný produkt bude splňovat pravidla původu a zda tu bude přínos této dohody. A ještě takové upozornění na závěr. Tento nástroj bude budován postupně, musíme ho také otestovat s uživateli, s partnery z podnikatelského světa a až bude zaveden, tak samozřejmě i nadále tu pořád bude prostor, aby ty informace byly přístupnější, bude tam i možnost překladu do těch 23 jazyků, také určité možnosti vyhledávání a zase vícero informací o různých těch dohodách FTA Zase budeme poskytovat proškolování, informační kampaně v členských státech. Toto vše se tedy připravuje. A ještě tu zazněly i jiné připomínky, třeba ta kvota na ve vztahu s Kanadou nebo problematika e, s normami pro automobily ve vztahu k Jižní Koreji. Tady tyto problémy e, existují a možná budou existovat, i když dokončíme dohodu FTA. Principiálně ty nedávné dohody o volné obchodu vlastně vedly k tomu, že implementace některých článků dohod, tak ta ustanovení se mohou lišit na té straně EU a na straně partnerské. O co se tedy snaží naši kolegové? ve výborech, na jakýchkoliv úrovních, na té technické úrovni i na té ministerské úrovni se věnujeme těmto tématům, jako ta kvóta na síry. Nebo například eh, tam byl ten případ s Japonskem, ta interpretace pravidel původu a potřeby, aby tedy společnosti tedy dokládaly ten původ. Takže se to projednává na různých úrovních a snažíme se být maximálně transparentních o vlastně závěrech, ke kterým tyto eh, pracovní skupiny dospějí a pak dáváme na webové stránky ty závěry eh, z těchto jednáních, abychom dospěli k moderním dohodám. Navíc provádíme neustále dialogy s partnery, aby právě vkládali tyto své produkty na webové stránky, aby to komise mohla zpracovat. Pak eh, efektivita, ta příslušná kapitola, ano, to je zase eh, důležité, protože i tato oblast eh, se také rozvinula, zejména následně po jednání s Jižní Koreou. Vyvstalo to také v kontextu toho hodnocení ex post, v loňském roce to bylo tedy zhodnocení ex post eh, ve vztahu k Jižní Koreji, pak také k středoamerickým zemím a pro středomorské země proběhne první eh, společenský dialog v březnu, takže stále se ještě zaměřujeme na to, jak eh, můžeme propracovat další oblasti, jako je tře- jsou třeba pracovní podmínky, sociální podmínky a podobně. Další věci, které tu zazněly, se týkaly také toho, proč tedy ten obchod eh, v rámci FTA narůstal pomaleji ve srovnání s obecně obchodem. Tady chci říci, že vždy bereme v potaz globální ekonomickou situaci a určitě také to byla, byly určité druhé napětí, určitá um, obchodní omezení i jiné skutečnosti. Uh, když jsem představovala tu zprávu, tak jsem řekla, že jsme tu měli obchodní omezení v některých zemích, jako třeba v Turecku, kde byly určité obchodní bariéry, což ostatně Turecko je jeden z významných obchodních partnerů v rámci FTA a pak zase obchod s Čínou, což je nějakých 30 v rámci veškerého obchodu tak eh, ten samozřejmě narůstá a pak zase na druhé straně, na té straně FTA partnerů to vede k snižování. Ale samozřejmě do té příští výroční zprávy tu analýzu ještě prohloubíme. To je asi vše, omlouvám se, že jsem hovořila tak ze široka a těšíme se na další spolupráci. Děkuji a pan Borbu. Thank you. Děkuji, děkuji pane předsedo. Já chci poděkovat kolegům za eh, příspěvky. Budu se snažit eh, co nejvíce eh, tam zakomponovat. Samozřejmě jsou zde určité politické názorové rozdíly a v některých případech to bude těžší, v, nich, v jiných lehčí. Je zde jeden bod, který mm, je z příspěvku pana Kaňase, který s velkým zájmem hovořil o tom vnímání u občanů, jak občané vnímají obchod. Je třeba zde k tomu uvést, že došlo eh, k tomu, že lidé si uvědomují, že eh, mm, mm, je zde více výhod z toho obchodu. To říká nám Eurobarometr. 60% Evropanů má pocit, že osobně profitují z mezinárodního obchodu. A to je velice zajímavé, podle mě. Takže se to zvýšilo o 16% bodů. A, takže my často eh, to vnímáme, že to není tak dobré, jak je, ale je třeba se podívat eh, na to, co si myslí lidé. A to určitě ve zprávě zmíním a budu s panem Kaňasem eh, pracovat na tom, jak nalézt cesty, jak Eh, komunikovat eh, tuto skutečnost, aby se to číslo ještě zvýšilo. Harmonogram. Samozřejmě to je první výměna názoru. a eh, návrh zprávy budeme diskutovat příště, tedy v březnu. Moje předběžná zpráva tu skončím ve čtvrtek, takže bude pro vás připravená, abyste se mohli k ní vyjádřit a přečíst si a a na příští schůzi eh, te, 24. Mm, března tedy stanovíme deadline pro pozměňovací návrhy. Děkuji, že jsme skončili s bodem 6. A teď přejdeme k bodu 7. A toto je výměna dopisu mezi Evropskou unii a Švýcarskem v souvislosti s koncesí na maso. Naším zpravodajem je rovněž pan Barborn. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Ano, tato zpráva eh, spočívá v tom, že my eh, vyjádříme souhlas, eh, aby bylo možné změnit koncese VTO na maso, které ochucené, dále neupravené však, tarify na ochucené maso byly nižší než na to neochucené a tudíž někteří importéři to obcházeli tím, že mm, nasolili, různě ochutili to maso před přechodem hranice a poté, když se dostalo do Švýcarska, tak to omily. V roce 2015 švýcarský parlament přijal návrh, aby se zvýšily tyto tarify a aby se i vyřešil ten zvýšený dovoz. Toto nebylo účinnosti v červenci 2016 a e, Evropská unie je největším obchodním partnerem Švýcarska. My se snažíme to vyřešit bilaterálně a v roce 2017 e, jsme se obrátili na VTO a napadli jsme toto jako že to je neslučitelné s VTO. Švýcarsko zahájilo řízení, aby změnili koncesi VTO, což VTO povolilo a mm, samozřejmě ten, tato kauza se mm, týká hlavně Evropské unie. Eh, toto řešení. To je dohoda vyměnit si dopisy a zvýšit tarify na ochucené maso z 191 euro na 243 eh, euro na 100 kilo, ale eh, mělo by se to kompenzovat a proto kvóta na maso se zvýšila na 12 tun, tedy takže my eh, tedy dostali jsme vyšší kvótu jako EU, což kompenzuje eh, to, ten, eh, ten problém toho ochuceného masa a bilaterální dohoda se Švýcarskem v podstatě se nemění, ale v souladu s obchodní politikou EU tato dohoda nicméně si vyžaduje souhlas Evropského parlamentu. Takže to je dost technická záležitost a já tedy doporučím, abychom dali souhlas. Děkuji. Děkuji, dobře, takže nevidím žádného z našich stínových. Karin se chce vyjádřit, děkuji. Ano. Takže můj kolega to nestihl, takže já budu hovořit za něj zde. Za prvé chci e, poděkovat panu Vorbornovi za tuto zprávu a jak jsme slyšeli, vztah mezi EU a Švýcarskem e, je velice významný e, vztah, obchodní vztah především, co se týče masa. EU je hlavním dodavatelem masa do Švýcarska a tudíž je zcela zásadní, abychom tu dohodu eh, upravili, tedy dohodu mezi EU a Švýcarskem, abychom se vyhnuli nějakým těm eh, problémům a eh, my za Renew my podporujeme tedy tuto zprávu, respektive tyto změny úpravy ve smlouvě. Děkuji. Ještě někdo si žádá slovo? Ne, není tomu tak, takže samozřejmě teď se obracím na komisi pana Beckforta z DG Agri. Sedí tam to. Pokud vím, toto se již provizorně aplikuje bez souhlasu Evropského parlamentu. A to, což je dost neobvyklé pro tento výbor, my eh, máme takovou dohodu s DG Trade, že žádná z dohod se nebude provizorně aplikovat bez souhlasu Evropského parlamentu. A moje otázka samozřejmě je, proč toto neplatí u DG Agri, tak jak to normálně platí u DG Trade. Děkuji, pane předsedo, dobrý den. Ano, já se k dostanu k vaší otázce. Asi tady spíš bylo nedorozumění, to tak není. Jenom takový kontext, jak řekl zpravodaj, to je uspokojivé uzavření eh, eh, toho sporu, který trval čtyři roky. Švýcarský parlament jednostranně zvýšil tarify na určité tyto produkty a my jsme jejich hlavním dodavatelem do Švýcarska a v podstatě i mm, po nátlaku komise nakonec eh, bylo zahájeno eh, řízení, aby se změnila ta otázka tarifu, ale bylo třeba vyjednat určitou kompenzaci tedy. A, takže 20 milionů euro navíc clech, eh, které zaplatí naši vývozci každý rok právě proto, aby mohli vyvážet do Švýcarska tuto komoditu. My jsme tedy se Švýcarskem vyjednávali, vyjednávali jsme kvóty, těch 12 tun a 600 e, tun bude ochucené maso a Švýcarsko také dohodlo, že sníží urči, celá na určité ochucené maso, které se dováží pro účely z dalšího zpracování, což je uspokojivá kompenzace pro Evropskou unii. A abych odpověděl na vaši otázku, tato dohoda obsahuje, neobsahuje žádné ústupky či závazky pro Evropskou unii. Je to, týká se to koncens, koncese Švýcarska. Šlo jim o to kompenzovat ty zvýšené tarify. A, takže Evropská unie nic neaplikuje provizorně Jediná věc, že tato dohoda Evropské unii umožňuje určité věci. My jsme eh, tedy eh, my jsme tedy eh, jenom umožnili Švýcarsku, aby mohlo tedy ty svoje změny posvětit u VTO. A zdá se, že normálně Švýcarsko v Ženevě musí požádat o certifikaci těchto Eh, koncesí předtím, než začne aplikovat, ale oni to udělali jinak, oni, je, eh, oni začali toto aplikovat od 1. ledna příštího roku, to chtějí aplikovat od 1. ledna příštího roku a rozhodli unilaterálně, i když by to neprošlo včas u VTO. Takže, jak jsem řekl, nic se zde eh, provizorně neaplikuje ze strany Evropské unie v žádném případě co se děje, že Švýcarsko jednostranně. A to je e, prostě něco, samozřejmě, co se nám nelíbí. A mm, že mm, u, mm, oni to e, udělali jednostranně. A je v zájmu našich vývozců tedy takto jednat, protože teď platí navíc 20 milionů e, na clech průměru, takže je ten jednostranný krok Švýcarska teď se jeví jako pozitivní v našem zájmu, ale vůbec to není tak, že by Evropská komise aplikovala tuto dohodu jednostranně nebo bez souhlasu a bude se aplikovat, až dostaneme souhlas Evropského parlamentu, až ji uzavře rada formálně. Ji uzavře. Děkuji za toto vysvětlení, takže dobře. Takže to byly jednostranné kroky Švýcarska. Dobře, děkuji. A tady uznávám, že DG Agri, Agri se nám tady zavázala, zavázalo, že nebude eh, nic dělat bez souhlasu parlamentu. Pan Barbor, děkuji. Nemám nic, co bych doplnil této věci. Děkuji. A deadline je 25. února a hlasovat budeme 17. března na našem výboru. Děkuji. Bod 8. To je stanovisko pro výbor AFET. Týká se to východního partnerství před summitem, který se bude konat v červnu. A naší zpravodajkou je Markéta Gregorová zele, od, ze zelených. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, já vám zde představím návrh doporučení radě, komisi a ESVČ k východnímu partnerství před summitem v červnu 2020. Východní partnerství se opírá o sdílený závazek šesti států, Armenii, Azerbajdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldavsko, Ukrajina a Evropskou unii jde také samozřejmě. V roce 2019 to bylo desáté výročí východního partnerství, které bylo vytvořeno v Praze a ukázalo se, ukázalo se, že pro obě strany je prospěšné. Je to součást politiky sousedství s cílem je zajistit co největší přidružení, respektive ekonomickou integraci a vytvořit platformu pro řešení společných problémů, včetně změn klimatu a udržitelného rozvoje. Ehm, toto partnerství to je rámec pro bilaterální a multilaterální spolupráci. Musíme zdůraznit eh, význam vzájemné spolupráce. Zde chci zdůraznit důležitost plné implementace těchto dohod a chci apelovat na EU, aby eh, eh, to, tato dohoda nebyla v, sou, nebyla v rozporu s klimatickými cíly a zelenou dohodou. Eh, zde je třeba i eh, do toho zakomponovat konektivitu a digitální ekonomiku. Mikrofin, eh, pod, kondicionalita mikrofinanční pomoci je velice důležitá. Vždycky eh, je třeba, abychom zároveň podporovali reformy a demokracii, abychom stabilizovali tyto země sousedství, aby tyto země respektovaly naše hodnoty. Pořád eh, máme problémy s korupcí v těchto zemích, eh, včetně praní špinavých peněz a daňových úniků a je třeba toto také řešit. Apeluji na financování, neustále financování podle dohody ESA a chci, zúraznit i nebezpečí, že e, nebezpečí, kdybychom opustili podmínky reform a demokracie. To musíme pořád vyžadovat. Děkuji předem a budu se těšit na vaše pozměňovací návrhy a na spolupráci e, na doporučení. Budu se těšit na spolupráci se všemi stínovými. Děkuji. Teď stínový. EPP. A za Evropskou stranu lidovou je zde Sandra Kalněte. Děkuji pane předsedo. V první řadě bych k tomu ráda řekla, že se pokusím neopakovat eh, ta slova, která zde pronesla paní Gregorová. Ono totiž to její stanovisko je nesmírně komplexní, krátké, ale svým obsahem intenzivní. Východní partnerství, které vzniklo v roce 2009, vzniklo co by mírová iniciativa a není zacíleno proti nikomu. To je třeba zdůraznit ty domluvy o přidružení s Ukrajinou, Gruzií, Moldavskou republikou a dohoda o partnerství s Arménií, pak s Azerbajdžánem dohoda a dohoda s Běloruskem se stala transparentnější. Naše partnerství se vyvíjí v obtížném geopolitickém kontextu, který má dopad na provádění těchto dohod. My ve výboru INTA se však snažíme soustředit na lidi, na občany, na spolupráci právě s občany a my pohlížíme na dohody o partnerství a na obchodní dohody právě z tohoto úhlu. A proto právě vítáme, že v rámci tohoto východního partnerství, které bylo v roce 2015 ustanoveno v Rize, na ty čtyři klíčové oblasti, které jsou základem tohoto stanoviska. Eh, hospodářské prostředí, posilování dobré vlády a zprávy, konektivita, energetická účinnost, klimatické změny, mobilita a kontakt občanů mezi sebou. Evropská strana lidová podporuje to stanovisko tak, jak je paní Gregorová zde prezentovala. A je dobré skutečně zdůraznit integraci těchto zemí, hospodářskou integraci a zasazujeme se na plnou, plné provádění, hloubkové provádění těch Um, dohod o spolupráci, o přidružení a o partnerství. Ono to bude skýtat i více příležitostí pro obchodní výměnu a e, pro podnikání. Nicméně je třeba vždy být pevným zastáncem u těchto zemí, těch zemí východního partnerství, zastáncem koordinované pomoci ze strany EU vládám těchto zemí, aby byly podpořeny hospodářské reformy a i reformy bankovního odvětví a i daňové reformy. Žádáme rovněž Evropskou komisi, aby poskytla mikrofinanční pomoc, unijní mikrofinanční pomoc v rámci toho nástroje pomoci sousedským zemím a mezinárodní pomoci. Summit, který se bude konat v červnu letošního roku, doufáme, nabídne novou dynamiku tomuto procesu a rovněž nastíní novou představu, takovou vizi toho, jak by se východní partnerství mělo dlouhodobě vyvíjet a jak by se mělo ještě dále zakořenit v EU jako skutečně dlouhodobá politika. Závěrem Chci ještě jednou paní zpravodajce poděkovat. Děkuji rovněž Evropské komisi, rovněž eh, SVČ za podporu. Pomáháte Evropskému parlamentu, to zde je třeba zdůraznit, kdykoliv spolupracujeme s východními partnerskými zeměmi, zejména na poli mezinárodního obchodu. Děkuji. Děkuji za SAD. Ehm, Děkuji, pane předsedo. Já jsem nemohla být přijít, tedy náš zpravodaj Michal se nemůže zúčastnit tohoto dnešního zasedání, takže přečtu jeho sdělení. Za SND i tu bych chtěl zdůraznit hlavní aspekty, které umožňují východnímu partnerství se vyvíjet do zbližujícího se procesu spolupráce a integrace. Bohužel, ale geografický vývoj na východě měl významný dopad na fungování partnerství. Podle mého názoru jsou zapotřebí dvě důležité podmínky, abychom měli přednostní eh, vztahy. Zjistit zvýšení rychlosti, plnění eh, těchto eh, dohod se zeměmi východního partnerství, aby si uvědomili, že vše, co jim poskytuje EU, není automaticky zajištěno. A za druhé, i nadále poskytovat podporu ze strany EU. To prokazuje, že tato podpora se dokáže proměnit v opravdu konkrétní výsledky, které přispějí k zlepšení e, života občanů. Občané zemí východního partnerství již obdrželi celou řadu opatření jako liberalizace obchodu s Moldavskem 2014, Gruzií a Ukrajinou 2017 a o rok později s Běloruskem. Podpor EU vede zejména k podněcování vývoje a podnikání a rozvíjení infrastruktur. A pak je tu ale stále ještě co dělat, aby se vylepšily podmínky občanů v těch partnerských zemích, aby se dosáhlo také významných propojení a je důležité věnovat pozornost propojení mezi Rumunskem a Bulharskem, protože energetická bezpečnost je významným pilířem evropské politiky v rámci tedy partnerství v nejbližším sousedství. A zároveň bych chtěl ještě zdůraznit, že všechny země východního partnerství s výjimkou Běloruska jsou podrobeny restriktivním opatřením a mělo to negativní dopad v terénu. Ehm, všichni víme, jak právě nejistota a nebezpečí mohou postihnout podnikatelské ehm, prostředí. Jinak podporujeme zpravodajku, co se týče těch kroků proti eh, pro, eh, prospěch boje proti korupci a, a byrokracii. Tady je potřeba opravdu bojovat, také posílit demokratické instituce, podporovat ty, kteří bojují proti korupci, navýšit právní jistotu a zvýšit eh, životní podmínky obyvatel. Uh, a je důležité tedy, aby se více tyto země zapojily do volného obchodu, aby existovaly infrastruktury pro lepší eh, interkonektivitu. A proto máme celou řadu nástrojů. A ještě svým jménem bych chtěla doplnit dvě věci eh, že je třeba brát v potaz i v tomto stanovisku, jak významnou roli hraje občanská společnost ehm, co se eh, týče tedy možných, eh, možného budování eh, kapacit za podpory Evropské komise. Evropská komise by měla poskytovat dodatečnou technickou podporu, aby tyto země mohly vylepšit ten externí podnikatelský rámec, co se týče předvídatelnost, jistoty a také ochrany investic. For renew, Karin. Thank you. Za renew. Já se zde vyjádřím jménem pana Urmase Paeta. Země východního partnerství jsou klíčovým partnerem Evropské unie, což se týká rovněž obchodu. Těch šest zemí společně jsou na desátém místě v obchodní výměně. Evropská unie naopak je hlavním obchodním partnerem Gruzie a Moldovy a druhým nejdůležitějším u některých jiných. Rovněž je největším donátorem a investorem na, to, na těchto územích. Tedy univerzální a komplexní mm, oblasti svobodného obchodu vedly v těchto zemích, zejména v Gruzii a v Moldavsku, eh, k důležitým krokům směrem ke zvyšování životní úrovně a je důležité podporovat pro evropské zaměření, tedy podpora právního státu, potírání korupce, zlepší obchodní klima a vybídne k dalším investicím v tomto regionu a zároveň chci zdůraznit význam pro služby, pro platformu která nabídne prostor občanské společnosti a i změny v demokratickém soužití. Evropská unie by dále měla poskytovat technickou podporu a i obecně podporu pro provádění těchto smluv. Děkuji zpravodajce. Thanks a lot. There's no further... Děkuji. Nemáme zde dalšího, žádného dalšího stínového zpravodaje a snad se ani nikdo nehlásí o slovo tedy dávám slovo panu Veldirasovi Vasilisovi Maragosovi, eh, který je mm, vedoucím oddělení pro spolupráci s Arménií, Azerbajdžánem, Běloruskem a východním partnerstvím z Degenir a z ESVČ. Zde máme paní Anu Repulograu pro politické otázky. Ano, děkuji za slovo. Děkujeme. Děkujeme rovněž za tuto diskuci a za tuto iniciativu, které se tento výbor ujal, aby přispěl k doporučením výboru A FED. Je to skutečně velice dobře nadčasovaná diskuse, jak víte. Loni dostala komise mandát od rady, aby nastavila dlouhodobé politické cíle, které už budou sahat za rok 2020. V současné době tedy pracujeme na konečné verzi společného sdělení, kde skutečně tato vize, to budoucí politické cíle budou vyjmenovány. To bude přijato v březnu a posléze budou závěry rady v přípravě, v rámci přípravy na ten summit, který zde už byl zmíněn který se bude konkrétně konat 18. června. Ta reflexe, ty úvahy týkající se budoucích cílů stavějí hlavně na konzultací, které byly rozjety v loni, velice široce střížené konzultace Dostali jsme přes 200 podnětů od zainteresovaných stran, ať už z těch partnerských zemí, ať už členských států, unijních institucí, mezinárodních finančních institucí, ze strany podnikatelů, akademiků a i občanských eh, organizací. Nechci eh, svůj vstup prodlužovat, jenom tam chci zdůraznit dvě záležitosti. Za prvé, že to východní partnerství skutečně přináší hmatatelné výsledky, zejména v oblasti hospodářské, obchodu. Tam se máme čím pochlubit a to už zde i jedna stínová zpravodajka zdůraznila, ale i z pohledu konektivity a i z pohledu mezilidských kontaktů. Bohužel ty výsledky v oblasti vlády a zprávy a právního státu už dělají mnohem menší dojem. Tam je třeba zatlačit a je třeba udělat více. Druhá záležitost, kde vyvozujeme určité závěry, je, že ty čtyři pilíře, které jsme si nastavili v ryze, jsou správné, jsou stále ještě validní a stejně tak i ta architektura, tedy ten formát, který jsme nastavili pro tu spolupráci, ať už bilaterální nebo multilaterální. A nyní z pohledu priorit. Nelze na to pohlížet jinak, ale velká většina těch vstupů do diskuse stále ještě považuje hospodářské aspekty, tedy růst a pracovní místa, jako tu absolutně nejvyšší prioritu a rovněž jako největší zájem ze strany těchto zemí. To přirozeně na stejné úrovni, jak jste správně předeslali, že se to musí vázat s bojem s korupcí a že se musí prohlubovat právní stát a že to musí být eh, rozhodně před, předvstupní podmínka čehokoliv, co se pak má dále odehrávat. Ještě než uzavřu, tak chci potvrdit, že budoucí obchodní politika bude skutečně trvat na plném provádění těch dohod o eh, volném obchodu a o přidružení a to bude klíčová priorita i do budoucna. Tolik z mé strany a budeme se těšit na další diskuse, ještě než dojde k samitu. Děkuji, říká předseda. A nyní komise. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den. Zdravím jménem DG NIR. Před chvilkou jste právě vyslyšeli plány týkající komunikace a nyní my se zabýváme otázkou eh, členských států, jak ty na to pohlížejí, tak abychom všechny motivy svedli dohromady a byli schopni prezentovat kompaktní obraz, eh, tak jak už to proběhlo v rámci té strukturované eh, konzultace, která byla nakopnutá v kontextu desátého výročí. Zejména ta strukturovaná konzultace brala na vědomí a zdůrazňovala, že máme zde hmatatelné výsledky pro podnikatele, občanskou společnost, občany a i konkrétní oblasti už byly reformovány a to se setkalo s příznivým ohlasem, což nám dává dobrý základ do budoucna. Rád bych zde zde několika slovy vyjádřil k té budoucnosti a rovněž i ke spolupráci s podnikatelskou sférou, občanskou společností a e, k provádění těch dohod o přidružení a i těch jiných typů dohod, které tam máme. V minulosti a to v součinnosti s touto sněmovnou jsme dokázali přetransformovat své vztahy zejména s občanskou společností, ale rovněž i s mezinárodními finančními institucemi. Totiž mnoho našich peněz tam proudí pomocí toho blendingu, toho namíchávání, přimíchávání našich peněžních prostředků s místními a jinými. Například prostřednictvím dohod o volném obchodu se nám podařilo zavést mnoho podpůrných kapacit pro malé střední podniky zejména eh, v rámci smlouvy s Arménií, kde máme dohodu o obohaceném partnerství, jsme tyto facility, tuto pomoc nabídli už i v té zemi a uvažujeme, jak je můžeme nabídnout i u těch zbylých dvou zemí. Máme dohodu, rámcovou dohodu o partnerství s velkými organizacemi občanské společnosti, zejména ale zároveň jsme se pohnuli ku předu od implementace konkrétních projektů k společnému jakémusi eh, zavádění například pomoci v oblasti lepších služeb společnosti a za, zavádění návrhu na reformy a tak dále. Že je to taková průběžná spolupráce s občany i na té základní úrovni na té úrovni těch, té nejnižší úrovni, která pak bude pomáhat mít vliv na instituce v těch zemích. Ono jsme to obohatili, tu spolupráci, dali jsme ji určitý řád a nyní chceme přijít s stižádostivějším rámcem, to chci zdůraznit, který rozhodně má za úkol přispět ke stabilitě, bezpečnosti a i zvýšit prosperitu těchto sousedních eh, států. Hovořili jsme i o odolnosti, o tom, aby to, co budujeme, bylo skutečně rezilientní, aby to přetrvalo, vydrželo. A tady jde o odolnost ekonomiky, o společnosti, která musí umět eh, odolat jakýmkoliv neblahým vlivům a rovněž i klimatická odolnost je to s tím počítáme. Když hovoříme s partnerskými zeměmi, tak čekáme, že oni rozhodně budou snad mít zájem přijmout svou vlastní verzi zelené dohody a i cirkulární ekonomiky ve svých zemích, tak jak se to tam hodí. Chceme se ještě lépe soustředit na strategickou komunikaci ono máme jasnou značku, co by Evropská unie. Chceme ji tedy prosazovat a propagovat. Například heslo EU for Business, Evropa pro podnikání. To bude nadřazené heslo pro soukromý sektor, ale pak máme EU pro Arménii, EU pro Gruzi, EU pro energetiku. Zároveň chceme lépe spolupracovat se všemi partnery a partnery a i příslušnými členskými státy, které mají zájem, tak aby konkrétní občané se dozvídali více o tom, co EU znamená v praxi, co znamená pro ně. A ještě závěrem, inkluzivita společně s flexibilitou a se zaměřením na eh, oblast sousedství je to významná součást významný impuls, který jsme obdrželi v průběhu těch konzultací. Totiž měli bychom nalézt lepší rovnováhu mezi rozlišováním toho, co ta která země potřebuje a zároveň inkluzivita těch zemí. Ono z jedné strany je tam jasný apel, aby i ty země mezi sebou si mohly vyměňovat zkušenosti. Na druhé straně ty země by měly být pohlíženy, mělo by na ně být pohlíženo rozdílnými způsoby podle toho, jak zvládají ty reformy, jak u nich vypadá situace. A ta diferenciace, ta probíhá bilaterálně, to víte, kdežto inkluzivita, ta bude flexibilní a tam se bude počítat s um, pokroky, které každý partner dělá. Pak ještě můj poslední bod totiž eh, více za více ty země, které budou ochotny provádět intenzivnější reformy a rychleji, tak my pro ně rovněž máme v úmyslu udělat více. Pokračujeme tedy, budujeme na tom úsilí, které už v minulosti zde bylo patrné. Chceme se mm, rovněž zabývat digitální sférou, zelenou dohodou i mládeží, jinými partnerskými organizacemi, které chceme tím procesem zaujmout a vtáhnout. Děkuji, říká předseda a naše zpravodajka nyní. Já už k tomu žádný komentář nemám. Děkuji. Děkuji. Lhůta pro pozměňující návrh je 24. únor. Asi poledne, že ano? Ano, dobrá. A 16. března se bude zde hlasovat. A před Přecházíme k bodu 9. On the... A jedná se o stanovisko pro výbor AFED a týká se to bezpečno, zahraničně bezpečnostní politiky k západním Balkánu. Spravodajem pan Butikofer, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Jak zřejmě velice dobře víte, ten prostor pro stanovisko je velice, velice omezený. Takže já to mám deset odrážek, většině z nich najdete nekontroverzní text a já bych zdůraznil pouze ty, které by mohly vést k určitému, k určité možné diskuzi. Odrážka číslo čtyři zaměřuje se na dohodu o volném obchodu mezi EU e a Srbskou republikou a vyjadřujeme zde naše obavy, že by to mohlo být riziko e, ohrožení možných stabilizačních asociačních dohod a žádosti o přistoupení. Dále odrážka číslo 6 ta je velice opatrně propracována, zdůrazňuje se tam potřeba pro dobré sousedské vztahy, což eh, řeší jeden z hlavních eh, konfliktů mezi Srbskem a Kosovem. Pak odrážka číslo 7 zaměřuje se na potřebu udělit vysokou prioritu tomuto regionu a evropské strategii pro konektivity. Nemá smysl hovořit o konektivitě, pokud tak neučiníme i v našem nejbližším sousedství. A poslední dvě odrážky zaměřuje se na energetickou dimenzi a zdůrazňuje potřebu dodržet ty projekty, které jsou v souladu s klimatickými cíly a environmentální legislativou EU a také s ustanovení týkající se společenství pro energetiku. Já vám děkuji, stínový zpravodaj za EPP, paní Gyri. Děkuji a dovolte mi, abych také hovořila ve svém rodném jazyce, tedy v maďarštině. Děkuji, Pane předsedo, já bych chtěla poděkovat panu zpravodaji za jeho práci. Vše to vlastně začalo s určitou potíží, protože tato zpráva měla být připravena ještě před tím, než 15. února Evropská komise zveřejnila svoji strategii pro rozšíření. Já bych chtěla navrhnout, abychom zapracovali část týkající se obchodu do tohoto dokumentu. Přála bych tu vidět vzájemnou důvěru a také přístup založený na zásluhách. A těší mě, že parlament a i pan zpravodaj jsou pro rozšíření Tito partneři jsou velice důležitými partnery pro EU a většina jejich obchodu právě probíhá z EU. 65 dovozu a 80 jejich vývozu směřuje na trhy Evropské unie. A musíme to vnímat tak, že profitujeme z tohoto vztahu 9 miliardami eur, to je tedy obchodní přebytek ze strany EU. A pokud se zaměříme tedy na tento scénář, tak vidíte, že region západního Balkánu je již adaptován na naše podmínky, ale stále se neví, kdy se rozšíření stane realitou. A ještě bod číslo čtyři, zde se stanoví, Eh, že je tu určitá obava o akcích ze strany Srbska. Tady bych byla opatrná, asi bych na nikoho nepoukazovala, nevinila. Změla bych tu znění například eh, že apelujeme na kandidátské země, aby při vyvíjení svých obchodních politik brali v potaz jejich budoucí možné členství v EU, tak, aby tedy to odpovídalo obchodním politikám Evropské unie. Nesmíme zapomínat, že se jedná o svrchované státy, již jsme jim vnutili mnohé a v průběhu jednání, jednáních o přistoupení vlastně od nich očekáváme, aby předkládali výsledky a máme velice striktní požadavky, těžko se jich dosahuje, takže tady bych jaksi změkčila to znění. Pak malé a střední podniky, tady bych si přála, aby byly zvýrazněny v tomto textu. A také další věc. Evropská unie by měla podporovat Srbsko a Bosnu a Hercegovinu. Evropská unie by měla podpořit jejich členství ve VTO. Ty další tři země jsou již členy VTO a tyto dvě by tedy měly být také členy VTO. Děkuji. Děkuji vám a za SND IMA. Opět jsem tu já. Děkuji, pane předsedo. Tady zastupuji za našeho stínového zpravodaje Marka Belku, který tu také nemůže být přítomen, takže zase přečtu jeho příspěvek. Rozšíření EU směrem na západní Balkán je otázkou strategického významu pro EU. Umožňuje nám rozšířit oblast míru a prosperity do regionu, umožňuje také vytvářet eh, cestu vývoje pro tyto země a plnit jejich aspirace, i co se týče obchodních a investičních vztahů. Doporučení parlamentu, radě a komisi a vysokému představiteli před květnem, květnovým summitem se západním Balkánem musí potvrdit náš závazek, že budeme pokračovat v jednání se Srbskem a Černou horu, otevření jednání se Severní Makedonii a Albánií a umožnění jasné přístupové cesty Bosně a Hercegovině a Kosovu. Toto doporučení je velice důležité také ve světle nedávného odložení Rady k otevření jednání s Albánskem a Albány a Severní Makedonii. Naše doporučení musí brát v potaz novou metodiku pro přístupová jednání přijata komisí, které by měly jasně stanovit eh, podmínky a dodat možnost pro otevření jednání v těch uzavřených kapitolách, kde ty očekávané reformy nebyly splněny. Apelujeme na kandidátské země, aby prováděly reformy, které posílí demokratické fungování institucí, právní stát a také eh, základní podmínky pro ekonomický systém s rovnými právy pravidly pro všechny aktéry a také zavedou doložky pro řádné podnikatelské prostředí a přijmou evropské normy, co se týče sociálních pravidel a také pracovních práv. Ehm, ty reformy pro eh, přístupové jednání v západním Balkánu jsou velice důležité, protože nebudou mít pozitivní dopad jenom na obchod, ale celkově na konkurenceschopnost. Umožní to větší prosperitu, vylepší životní podmínky, výhledy a celkově sociální blaho občanů. Eh, doporučujeme prohloubení této regionální spolupráce, aby se prohloubily eh, infrastruktury, celkově konektivita a celkově celkově tedy, aby se vylepšily podmínky pro obchodování s tímto regionem. A také bychom měli apelovat na evropské instituce, aby navýšili míru financování pro technickou podporu těmto zemím prostřednictvím nástroje v rámci předvstupní pomoci. A také já sama bych chtěla zdůraznit, že jsme přesvědčeni, že e, náš zpravodaj pracuje velice dobře a těšíme se na spolupráci s ní a byli bychom rádi, kdyby převzal tato naše, e, tyto naše připomínky. Děkujeme a za Rinudita Charanzova. Děkuji, pane předsedo. Také já bych chtěla poděkovat panu zpravodaji za tento předložený návrh textu. Eh, Těší mě spíše ten pozitivní tón textu. Je to důležité, aby parlament poté, co tedy závěry eh, rady byly, jaké byly, tak parlament vysílá pozitivní sdělení regionu Zdůrazňujeme přístupová jednání se zeměmi, ale také to, že tady vysíláme sdělení, že Evropská unie je připravena navýšit naše závazky a vyjednávat s e, těmito našimi partnery. Nejen, že tlačíme na ten přístupový proces, aby pokračoval, ale zaměřujeme se na to, jak konkrétně podporovat tyto země a jak je zblížit, přiblížit k EU. Takže jediné naše doporučení Um, za nás uh, to je, to je spíše zdůraznění dalších aspektů. I nadále financovat projekty pro fondy pro západní Balkán a navýšit nástroje předvstupní pomoci, aby podporovali um, reformy a další zásadní oblasti. Prioritní oblasti, zejména pro naše obchodní vztahy, zahrnují dopravu a dopravní infrastruktury. To je důležité, aby se dále usnadnil dovoz a vývoz se západním regionem a stejně tak i soudní spolupráce, aby se zajistilo stabilní podnikatelské prostředí. Měli bychom i nadále podporovat další úpravy v rámci Schengenu, co se týče budoucího přistoupení. E, situace na hranicích by měla lépe připravit právě e, těmto zemím vstup do EU. A pak ještě jedna věc, která tady e, byla vyjadřena již kolegyní za EPP, že Evropská unie by měla podpořit také právě to jednání VTO s Bosnou a Hercegovinou. Takže tyto body bych prosím viděla ráda zapracované ve stanovisku. Děkuji. Děkuji za EKR, pan Zahradil. Děkuji, pane předsedo. Víte, že já jsem ze země, která tradičně podporovala jakékoliv takovéto rozšíření a tudíž si myslím, že my v EU bychom měli vyslat jasné signály eh, o perspektivě přistoupení zemí ze západního Balkánu. Na druhé straně musím říci, že chápeme i ty země EU, které mají mm, takovou již únavu z toho rozšiřování a eh, mm, abych, je třeba pochopit proč. Proto bychom měli také mm, trvat na eh, závazcích, které musí být splněny předtím, než nějaká nová země vstoupí. Ke stanovisku. Eh, já toto stanovisko vítám, podporujeme hlavní politické signály, je to pro nás celá v pořádku. Jenom dva body. První, myslím si, že bychom měli zdůraznit eh, více razantněji nutnost boje proti korupci a potřeba řádné zprávy věcí veřejných, protože víme, že tyto země eh, zažívají velké problémy, a to především v těchto oblastech, jako řádná zpráva věcí veřejných a korupce a e, nesmíme, musíme být, nesmíme se stydět to e, říci a e, s cílem zlepšit situaci v nějaké dohledné době. K energetice za druhé. Měli bychom vzít do úvahy jednu významnou věc a to v regionu jsou nedostatečné dodávky energii A tyto země musí bojovat eh, proti energetické chudobě. Je zde tudíž velký potenciál pro sektor energetiky, který by mohl být takovým motorem růstu prostřednictvím projektu jako ten jižní eh, koridor pro dávky plynu a podobné koridory. Zde bychom měli také to také mm, více zdůraznit ve stanovisku, jinak je to v pořádku, podle mě. A doufám, že eh, nakonec eh, to skončí všechno dobře, pozitivně. Nikdo jiný nechce slovo, takže dám slovo komisi, panu Kovackému z komise. Ne, ještě další žádost o slovo zde je. Jenom pár slov k tomu. Je to návrh stanoviska, které je více relativizováno, jaksi než to, než zpráva výboru AFET. Tam jsou určité odstavce, které jsou skutečnou provokací. Dokonce se tam navrhuje aby eh, ten proces přidružování nebo vstupování zemí mm, mm, přešel na kvalifikovanou většinu. Ano, ten text je tady korektní, ale určitě v určitém okamžiku bychom měli debatovat o rozšiřování jako takovém, protože pokud jediným projektem Evropy je tedy e, rozšiřování, které nemá konce, e, e, tak v některých zemích, tedy jako v mé ve Francii, tak tam by byl problém asi hm, to bychom si moc nerozuměli. Ano, pokud Evropa bude jenom velkým trhem, proč ne? Tak ať se rozšiřujeme do nekonečna. Ale pokud to má být politický projekt, tak tady asi je třeba o tom začít vážně diskutovat, protože v řadě zemí, eh, eh, my jsme zakladatelská země, já vím, jak to je u nás, ale tam ta otázka rozšiřování eh, vzbuzuje otazníky, obavy a je třeba to vzít vážně, protože jinak eh, půjdeme proti zdi s tím naším evropským projektem. To chci zdůraznit. Samozřejmě mm, mm, eh, my se chceme angažovat na Balkáně, určitě eh, to je velice pro nás seriózní, ale mm, pořád se rozšiřovat bez přestávky a urychlovat to, to nevím, to si nejsem jist. Děkuji a nyní komise. Ano, dobré dopoledne. Jenom pár eh, poznámek k našemu přístupu, přístupu komise a eh, co komise v regionu dělá. A bude dělat v první polovině tohoto roku, což v podstatě se navazuje na to, co již děláme po mnoho let. Tento rok se zaměřujeme na tři věci. Již jste zmínili komunikaci, revidovaná metodika rozšíření, to je konec února. A potom doufáme, že začneme vyjednávat eh, s Makedonií Albánií a pracujeme na návrhu sdělení komise o eh, eh, investičním plánu pro celý region, což má být dost velký investiční plán, který doufujeme předložíme na samitu v Zářebu v květnu. Tento investiční plán ten především bude zdůrazňovat tedy nejenom ekonomické investice, eh, tedy podporu ekonomiky, ale také bude tam se hodně zdůrazňovat právní stát a bude tam mm, dost silná zelená agenda také, což je zmíněno v eh, tom v, eh, v sdělení komise k zelené dohodě. My vítáme eh, vaše stanovisko. Regionální spolupráce samozřejmě je nedílnou součástí úspěchu celého toho našeho plánu. Asi jste viděli nebo si přečetli, máme studii banky, Světové banky, která hovoří o eh, integraci trhu na západním Balkáně, což by eh, mohlo vést k nárůstu 6,7 HDP, kdyby se tam pořádně ty trhy integrovaly. A mm, my eh, tedy eh, naše, my se opíráme o čtyři pilíře. Obchod, investice, mobilita a digitální agenda. To je mm, na tom jsme se dohodli v Terstu a v Berlíně v roce 2017. Eh, obchod volného obchodu, ten se opírá o eh, CEFTu a v této oblasti došlo k pokroku, protože byla uzavřena řada smluv. Reg- eh, víceletý plán tohoto regionálního prostoru také hovoří o tom, že bychom měli vytvořit společný investiční standard pro tento region, tak aby partnáři, partneři na západním Balkáně to mohli potom použít, když budou vyjednávat své bilaterální investiční smlouvy, tak aby tyto bilaterální smlouvy byly v souladu s těmi evropskými praktikami, postupy. Také i podporujeme nadále i soukromý sektor v regionu. Nedávno nebo v posledních deseti letech jsme jsme eh, eh, poskytli 320 milionů euro eh, pomoci privátnímu financování, což generovalo privátní kapitál a mohlo se tam tak investovat díky tomu 3,7 miliard euro. A potom jsme i poskytli takový záruční garanční instrument, 150 milionů na zárukách, což by mělo mít podle nás takový desetinásobný pákový efekt na investice. Doufáme, že budeme schopni i rozšířit ten Evropský fond pro udržitelné investice, rozšířit tento fond i na západní Balkán. Dále také i budeme pokračovat s projekty konektivity a to bude figurovat i v tom novém sdělení do, mm, od roku 2014, ten investiční rámec podpořil projekty v hodnotě 880 milionů euro a generovalo to 3,2 miliard, to byl ten pákový efekt, tedy zmobilizovalo to 3,2 miliardy soukromých investic. Především šlo o silniční dopravu i železniční dopravu a energetické projekty v oblasti tedy konektivity. A to také bude součástí našeho nového sdělení. A nakonec eh, zelená agenda. Tam navrhujeme, eh, nebo navrhujeme, abychom, co to půjde, se zaměřili na nad tím, co z té Evropské zelené dohody bychom mohli tam také převést a eh, realizovat to v tomto regionu. Děkuji zelená dohoda, Green Deal, no ten je všude. Není to moc konkrétní, ale je všude. Dobře. Ano, samozřejmě musíme se zamyslet, aby to part, naše partnerství také bylo zelenější. Dobře. A pan Bambolt za SVČ. Dobré dopoledne. Naši kolegové z komise zmínili celou řadu bodů, které nebudu opakovat. A INTA, výbor INTA předložil určité návrhy, které se týkají tedy návrhu rezoluce a já bych se chtěl podívat na tuto věc z pohledu ESVČ. Eh, vysoký představitel eh, podporuje zahájení tedy vyjednávání s Albánií a Severní Makedonii. Sam. A doufejme, že zde bude konsensus, aby bylo možné začít vyjednávat s těmito dvěmi zeměmi. Také se zde zdůrazňuje, že revidovaná metodika, kterou zde předkládá komise, bere do úvahy veškeré postoje v radě a je to vyvážená metodika. Doufáme, že modernizace procesu rozšiřování a vyjednávání o přistoupení mohou probíhat zároveň. Dovolte, abych navázal na bod čtyři těchto návrhů. To se týká eh, Srbska, které má podepsat eh, tu smlouvu z EU. samozřejmě Vím, tato země má velký vliv v regionu, takže jste musí ale tato země nejprve splnit své závazky e, podle dohody o, e, e, podle té stabilizační dohody a pokud jde o vyjednávání z EU, tak eh, Srbsko eh, se eh, zavázalo, že k datu přistoupení k EU odstoupí od všech bilaterálních obchodních dohod se třetími zeměmi. To je předpoklad pro to, to je obecné pravidlo, které platí pro všechny země, které chtějí vstoupit do EU. A také je třeba zmínit, že reálný obchodní dopad je dost omezený ve srovnání se eh, stávajícími bilaterálními dohodami, které Srbsko teď má podepsané. Je třeba, abychom pochopili tedy rozsah eh, obchodu eh, s EU, mezi tedy EU a Srbskem. EU představuje 60, 63 celkového obchodu se Srbskem a obchod s Ruskem je 10 pro ně. A investice z EU v Srbsku jsou desetkrát větší než ruské investice. A e, takže jenom abyste znali kontext. Komise, kolegové z komise detailně popsali význam konektivity a regionální spolupráce. E, to vy zmiňujete v bodě 7 a já chci eh, za naši službu zdůraznit význam toho, že konektivita a regionální spolupráce jsou důležité pro regionální stabilitu. To je významný faktor, který i vyřeší bilaterální problémy mezi partnery na západním Balkáně a obecně to přispěje k takovému lepšímu klimatu, atmosféře vzájemné spolupráce. Poru 10 tady se navrhuje doplnění, eh, že eh, takže eh, musí splnit i veškerá ustanovení té komunity, energetické komunity. Ano, energetika, jak víte, ten požadavek je, že Srbsko musí provést unbundling a mm, musí zavést i hospodářskou soutěž na trhu s plynem. A takže tak, jak to chce po nich i e, sekretariát e, té komunity. Především je třeba zvýšit likviditu na trhu s plynem a zajistit i přístup třetích stran k těmto novým kapacitám Eh, takže to i figuruje v závěrech rady z roku 2019, kde se zdůrazňuje, že Srbsko musí eh, zajistit respektování AKI v oblasti energetiky, především pokud jde o ty plynovody a ty transitní produktovody. Děkuji. Děkuji. A pan Butikov, náš zpravodaj. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat všem kolegům, za mm, velice cené připomínky a budu se těšit na vaše pozněvací návrhy. A mm, já také, také navrhnu pár vlastních pozměňovacích návrhů eh, vzhledem ke kontextu a vzhledem k těm doplňujícím myšlenkám. A, a víceméně myslím, že mezi námi je soulad s jednou možnou kontroverzí u bodu číslo čtyři. To znamená, jak vyřešit tu srbskou otázku. A zde asi povedeme intenzivní diskuze. Tedy a uvidíme, jak upřímně budeme chtět k tomu přistoupit. Děkuji, děkuji všem komisi i ESVČ. Děkuji a deadline je 24.12. ve 12 hodin. Dobře, a budeme hlasovat v březnu. Děkuji. A nyní přejdeme k bodu 10, eh, což je zpráva GSP, eh, GSP, Všeobecný systém preferencí. Já myslím, že tady to je také velice významný bod na našem programu, programu dnešní schůze. 71 zemí profituje eh, z eh, nařízení GSP, eh, ze systému preferencí, ale ne zrovna všechny, jak si mají ten status, který by byl potřebný. A Samozřejmě také i máme země, kde bychom rádi měli hlubší vyhodnocení jejich závazků k GSP+. A také i proto máme zde určité pracovní dokumenty, které eh, se týkají Bangladeše, Kambodže a Myanmaru. Takže to je důležitý bod, eh, zjistit, jaký je stav, ale také se na to podívat z pohledu budoucí reformy režimu preferencí. A asi musíme očekávat eh, návrh komise modernizace systému GSP eh, v roce 2021, kdy tedy, protože to stávající nařízení Eh, to hm, tedy eh, vyprší 2023. Máme zde zástupce komise a ESVČ a dám všem dohromady 15 minut a oni si to rozdělí, jak budou chtít. Jako první je zástupce eh, ředitele pro obchod udržitelný rozvoj, systém GSP, Alina Bojčuk. Prosím, máte slovo. Good morning, members of the European Parliament, uh, ladies and gentlemen. Dobrý den, vážení poslanci. Těší mě, že tu mohu být dnes mezi vámi, zúčastnit se výměny názoru a pohovořit o zprávě Evropské komise. Ano, Chci zdůraznit, že se jedná už o třetí zprávu v rámci současného nařízení. Bylo to zveřejněno a zpřístupněno 10. února jak eh, parlamentu, tak i radě. Jedná se o Takovou zprávu o 1,70 zemích, 9 zemí GSP plus a 3 země, kde platí eh, prohloubené partnerství eh, a výměna ve všech oblastech, kromě zbraní. Hlavní poselství, hlavní takové signály, které jsme díky této zprávě chtěli vyslat. Jednak ekonomika. GSP byla začleněna do spolupráce se zeměmi, aby byly lépe integrovány do mezinárodního obchodu a aby mohla být podpořena i hospodářská výměna a hospodářský vývoj. Je to úspěch. Máme prokazatelné důkazy toho, že v roce 2017 a 2018 eh, vývoj z těchto 1,70 zemí se zvýšil až na 184 miliard, 70 miliard bylo registrováno v rámci systému GSP. I když se počet beneficientů zvýšil, či snížil z 90 na 1,70, zvýšila se hodnota vývoru, což znamená vývozu, což znamená, že země plně těží z těchto výhod, které tento systém skýtá. Relevantní je eh, tato záležitost zejména u zemí nejméně vyvinutých. Tam se totiž podle našich statistik eh, zvýšila, zdvojnásobil vývoz do zemí EU ty tedy velice extenzívně využívají toho, co jim bylo nabídnuto. Další mm, věc, kterou tady považuji za hodnou zmínění, je, že Některé země se už z pohledu mm, jejich národního bohatství vyšvihly tak vysoko, že opustili. A tam objem obchodu se snížil z roku na rok. Na což můžeme rovněž nahlížet jako na určitý typ eh, úspěchu. Tyto země totiž eh, už eh, se dostali na určitý práh, na práh mm, vyšší než průměrný e, důchod, oni automaticky tento program opouštějí. A to vlastně je pro ně dobrá věc. Další věc je přispění k udržitelnému rozvoji. I to sledujeme. V rámci úmluv GSP, tam jde o skutečné uplatňování 27 úmluv, lidská práva, environmentální ochrana, vláda a zpráva a tak dále. Tam se tomu věnujeme prostřednictvím dotazníků, dialogu, sledování a to vede ke konkrétním výsledkům, například uplatňování práce dětí. Tam jsme zaznamenali, že ve Sri Lance už jsou zóny, kde mm, práce dětí není dovolena vůbec a obecně se využití dětí snížilo z 16 na 1% a do roku 2022 se Sri Lanka zavázala, že vymizí, že vymítí práci dětí. Brazílie, tam je náš nátlak a i nátlak mezinárodní komunity tam došlo k novelizaci zákona a byly nastaveny mezinárodní normy, které eh, připouštějí práci od 14 let v Kolumbii. Po diskusích s námi a po monitorovací misi se situace změnila rovněž. Chci rovněž zmínit eh, parlamentní práva. Kyrgyzstán. To je eh, nejnovější mm, obohacení našeho GSP+, plus země, která je nováčkem a ta aktualizovala i způsob zaměstnávání, vymítila nucené zaměstnávání a tak dále. Práva žen a dětí byla rovněž například posílena v Pakistánu a i ochrana transgenderových osob. Je třeba říci, že i průmyslový sektor přispívá k společnému cíli, protože kdykoliv v těchto zemích investují, tak trvají na uplatňování mezinárodních standardů, což ty země mají i bez tak za povinnost. Nyní začínáme nový monitorovací cyklus. Ten právě se rozjíždí v roce 2020, v letošním roce, a soustředíme se na určité oblasti, které nám působí starost. Já je tady vyjmenuji. Například eh, spole- eh, svoboda zakládat eh, veřejné spolky či svoboda médií. To nám dělá starost v Pakistánu, zákony o trestu smrti. Tam se hovoří o obětném zavedení v některých zemích, například na Šri v Mongolii a na Filipínách. A stále více beneficientů naráží na určité zádrhele, když má umožnit svobodu združování. To jsou tedy výzvy, které považujeme za vážné a jak na to půjdeme. Zjistili jsme si, co je pro nás prioritou a u těch prioritních oblastí podle toho, o jakou zemi se jedná, eh, budeme situaci sledovat, budeme plánovat monitorovací mise, vstupovat do politického dialogu a každý rok obdrží ta, která země příslušný dotazník. Rovněž se zabýváme budoucností nařízení o GSP, kde začleníme jakákoliv ponaučení a případná eh, doplnění toho, co tam zatím schází. A pak ještě chci říci, že je to poprvé, co máme i vyhodnocení Bangladeše, Kambodže a Myanmaru, kde je obohacený režim vše kromě zbraní. V Kambodži se právě dnes odpoledne bude o té záležitosti diskutovat a to vyšetřování, že bych ho tak nazvala, bude brzy uzavřeno a musím zdůraznit, že stále větší měrou je komise ochotna využít princip GSP+, nikoli pouze, aby ty země upozornila na to, jaké standardy stojí za to zavádět, ale rovněž, aby mohla pracovat metodou cukru a vyče a využít oba nástroje po té, co už ta spolupráce nějakou dobu trvá a výsledky se ne, dostavují. Děkujeme parlamentu za to, že s námi spolupracujete. Je rovněž důležité, že když vy se rozjedete do těchto zemí, tak konzistentně zdůrazňujete to tež, co těmto zemím opakujeme my a budeme se těšit v rámci programu GSP na další spolupráci. Děkuji, říká předseda a za ESVČ tady máme pana Kruze Jutvína. Děkuji, pane předsedo, děkuji váženým členům tohoto výboru a i sekretariátu za to, že dnes zde vedeme tuto diskusi. Společná zpráva z roku 2020 eh, nás a společně s, tedy s DG Trade je Takovým hmatatelným důkazem skvělé spolupráce právě ESVČ s DG a DG Trade, protože tam se to týká i zaměstnanosti. Je to výborná praktická um, záležitost v zahraniční politice. Já tady cituji. Obchod je jedním z klíčových nástrojů, které má i k dispozici, aby podpořila jak lidská práva, tak pracovní práva a správnou vládu a právní stát eh, udržitelným způsobem v celém světě. A já musím říci, že za posledních eh, šest eh, let se právě eh, takovýto způsob, eh, jak navazovat a prohlubovat vztahy, stal snad nejúčinnějším politickým nástrojem, které má EU k dispozici právě v oblasti jak lidských, tak i pracovních práv. GSP Plus a nedávno právě to obohacené partnerství vše kromě zbraní bylo enormně důležité, jak v politickém smyslu, tak i v smyslu podpory lidských práv a rovněž pomáhá všem aktivistům, kteří tam v těchto zemích bojují za lepší životní prostředí, za lepší pracovní podmínky i za lidská práva. My už jsme prezentovali zprávu v roce 2018 a tam eh, to je Joskot, který je nyní v DG Empol, kteří, eh, který hovoří o tom, že provádění základních eh, mezinárodních úmluv týkající lidských práv a i pracovně právních eh, závazků bude prosazován i nadále a my tak chceme pokračovat. A v roce 2018 už jsme tvrdili, a to můžeme potvrdit i nyní, že to, že nějaká umluva je podepsána v praxi, bohužel u mnohých zemí neznamená, že se tam skutečně provází. Ale pokroky u mnohých či téměř všech beneficientů je skutečně postupný. Jinými slovy, je to pomalé. GSP, GSP e plus a rovněž vše kromě zbraní musíme vidět jako skutečně dlouhodobý systém podpory. Zpráva se týká 12 beneficientů GSP 5, tří zemí, všech kromě zbraní, a celkem více než 70 zemí. Je to přímé, bezprostřední a někdy skutečně um, čtivo, které nabízí ať už naději, ale které nás i konfrontuje s realitou. S realitou plnou výzev, a těch 71 beneficientů často samo bojuje s tím, jak dát svobodu médiím, přístup ke spravedlnosti, práva minoritám, nepracovat s trestem smrti a zároveň prohlubovat právní stát. Zejména ty největší země v tomto programu přece jen chce s námi spolupracovat, zejména v oblasti lidských a pracovních práv. Jak už konstatovalo DG Trade zpráva, poprvé má e, pracovní dokument e, k vztazích s Bangladešem, Kambodžou a Myanmarem. E, víme proč. Víme, proč je tam to obohacené partnerství. Jedná se o vážné porušování principu umluv OSN a MOP a druhým důvodem jsou vážné obavy týkající se dopadů těchto porušování, které vyjádřila jak Mezinárodní organizace práce, tak OSN, tak Mezinárodní společenství, tedy váš parlament, občanská společnost, obhájci lidských práv a i odbory. Tedy když se snažím zhrnout to, co máme v té zprávě za rok 2020, tak můžu říci, že bez výjimky tyto vlády se skutečně snažily spolupracovat s EU a i doprovázely nás v našich monitorovacích misích v terénu. I když ten pokrok je skutečně velice pomalý a často skutečně pouze krůček po krůčku se to mění, tak tam už i zaznamenáváme konkrétní úspěchy, například v oblasti zaměstnávání dětí. Avšak, a to tam bude vždy, to avšak, Máme mnoho výzev, které v těchto zemích vidíme, zejména v uplatňování úmluv MOP, ale jak DG Trade, tak DG Ample tak i ESVČ se snaží zaostřit právě na ty výzvy. My tomu pak říkáme ještě oblasti, které vzbuzují obavy a ty budou figurovat jasně v popředí. Tak, abychom dokázali vdechnout větší naléhavost, toho ducha naléhavosti, který snad těm zemím pomůže, aby se tím zabývali rovněž v první řadě. Je to víceméně taková veřejná konstatace, co my, co by EU, čekáme, že nám ty země dodají mm, jako e, protislužbu e, vůči tomu, že tam mají ten status GSP+. Děkuji, říká předseda, a nyní ti členové našeho výboru, kterých se to týká. Spravodaj? už zde není, protože to byl zpravodaj z řad EKR a z důvodu Brexitu už zde není. Ale máme tady stínové zpravodaje a to je pan Sean Kelly za EPP jako první. Děkuji, pane předsedo, děkuji komisi. E, těžko nesouhlasit s tím, co jsme slyšeli. V první řadě je třeba zdůraznit význam těchto diskusí a rovněž i úloha EU v tom, aby ten obchod byl ještě udržitelnější. Regionální integrace, vytváření příležitosti pro obchodníky a investory je základním prvkem obchodních politik a um, potírání chudoby. Je třeba to zdůraznit. A Evropská unie musí být skutečně vypíchnuta jako um, ta organizace, která se to snaží prosazovat. A nyní když vidíme ty argumenty pro Brexit. Kdyby EU neexistovala, položme si otázku, dělo by se to, o čem nyní hovoříme? Byly by členské státy jednotlivě schopny takto eh, na ty země působit? Odpověď asi zní ne, tak si to prosím uvědomně. A nyní uh, podpora skupiny EPP i těch politik vše kromě zbraní. Vidíme to i u těch beneficientů GSP, kteří se tak vyšvihli nahoru, že už v té skupině zemí vůbec nejsou. To je důležité. A e, 16,2%. To je růst obchodní výměny mezi rokem 2016 a 18 a u těch nejchudších zemí dovoz do EU se zdvojnásobil z pohledu eh, těch nejchudších zemí. Tedy z 2,2 na 4,9. A je tam obrovský eh, pokrok i když stále ještě neduhy přežívají. Všechny země GSP+, ale se už podepsali pod pařížskou dohodou. To je optimistické. E, práce dětí, o tom komise hovořila, zrušení trestu smrti, minimální doba, e, věk zaměstnanosti a uh, Mm, práva minorit. Stále ještě přetrvávají mnohé problémy, ale vše se mm, směřuje správným směrem. Vítám, že komise ve své zprávě vyjmenovává problémy, například v zemích, které neumožňují svobodu združování a mm, omezují e, občanskou společnost. I poukazuje to, že GSP funguje, přitahuje investory, přináší pracovní místa a prosperitu zemím, které by v opačném případě k ní přístup neměly. Ale komise musí zůstat bedlivá v tom, jak sleduje například Kambodžu. A e, musí Kambodža mít pocit, že ty preference zmizí úplně, pokud nebude dodržovat svou část té umluvy. A nemusí, nesmíme zapomínat, že GSP nabízíme těm zemím, které jsou zranitelné. Přesto však je to nevyvazuje ze zodpovědnosti zkoušet eh, vyvíjet situaci v oblasti lidských práv. E, tyto země mají šanci udělat více, ale nečekejme dokonalost, počítejme s tím, že to bude postupné. Závěrem chci zdůraznit, že u všech těchto občanů musí nastat určitá osvěta v tom, že mají tu skutečnou šanci, že mohou mít lepší přístup k pracovním místům, že budou mít lepší lidská práva, pokud jejich vláda se začne chovat jinak a díky tomu zase se zlepší obchod. A že se jim rovněž vyplácí podepsat pařížskou smlouvu. A otázka zní, vědí o tom občané a odpověď zní velice málo, tak to se musí změnit. Děkuji. Není tady stínový zpravodaj za SAD, ale kdo se ujme této role? Ano, zazněla tu informace, že Brexit také změnil osazení v naší frakci, přišli noví členové Máme tedy no, nový členy, ani nový zpravodaj a se nemohl dostavit, takže já ho budu zastupovat. Za prvé bych chtěla říci, že z socioekonomického hlediska ta zpráva zdůrazňuje pozitivní prvky Obchod se navýšil s těmi rozvojovými zeměmi a umožňuje nám také eh, nová pracovní místa. Sam, bohužel to ale není vždycky tak, eh, třeba s ohledem na africké země, ty zaostávají. A tady je důležité, abychom opravdu měli ambiciozní strategii pro Afriku, protože jsou tam velice důležití obchodní partneři, takže bychom se na to měli eh, soustředit. Pak oblast udržitelnosti, tady je zmíněn ten transformativní efekt nákupčích v Evropě a dopad na dodavatelský řetězec. To je důležité zejména pro naši skupinu, protože my si přejeme povinné due diligence nařízení. Myslíme si, že je to velice nápomocné. Ale ostatně, jak tu zaznělo také ze strany pana Kellyho a zástupce komise, je tu tolik, tolik výzev v oblasti lidských práv. Komise činí důležitý krok vpřed, například v minulém týdně, když odstranila vůči Kambodži obchodní preference, takže je to velice důležitý eh, signál, ale není dostačující. A my bychom chtěli vědět, zda komise je ochotná kráčet ještě dál například vůči Filipínám. tady v této zemi je celá řada znepokojících ukazatelů, včetně tedy obchodování s drogami, zmenšování prostoru pro obchodní společnost a obhájců lidských práv. V červnu um, experti na lidská práva OSN zaznamenali vážné porušování lidských práv a nejsou žádné signály, že by se uh, chtěli plnit příslušný uh, kodex a napravovat situaci. Minulý GSP plus monitorovací mise proběhla v roce 2018, takže může nám komise říci, co chce činit, aby se zabraňovalo porušování lidských práv ve Filipinách. Pak další závažný případ Myanmar. Těžko tedy můžeme pochopit, že jim stále umožňujeme unilaterální obchodní preference vůči tady i té probíhající genocidě, takže je důležité zase sledovat tuto zemi. Komise hovoří o dalších zacílených restriktivních opatřeních, ale obě, eh, oběhlo tři a půl roky od té závažné krize s genocidou. Je třeba něco dělat. Například pak situace se Sri Lankou, to je toho doklad. Navíc eh, stan, názor komise na dvě důležité věci bychom chtěli vědět, jak je to s těmi scoreboardy, jak našim part, dokázat, aby naši partneři z GSP Plus nám poskytovali více informací ukazatelů o plnění úmluvy a pak jak zajistit rovná práva pro malé a střední podniky EU ve srovnání tedy s našimi partnery. Tady mám na mysli budoucí nařízení GSP. Děkuji. Já vám děkuji a za Renew paní Kanek. Děkuji zástupci Evropské komise a za, děkuji za prezentaci. Vy jste mi připomněli ten systém Eh, preferencí je zásadní, protože to i vedlo k vytvoření nového růstu a podobně. I vaše zpráva eh, říká, jaká je situace, jaké jsou ty pozitivní případy, příklady, ale i ty citlivé, k tým se vrátíme dnes odpoledne. A takže tato otázka nám poukazuje na nutnost, abychom monitorovali vývoj našich vztahů. Já si tedy kladu otázku, jaká je role, kterou by měl hrát Evropský parlament. I zde bych ráda znala vaši vizi, jak lépe zapojit naši instituci a především eh, ve světle vaší eh, zprávy já jsem nová poslankyně, já vím, že tady máme hodně výročních zpráv a je možné i zde mít výroční zprávu, ne, pokud ne, tak hm. a e, pokud jde o obecně, tak delegace v našich partnerských zemích, tedy delegace e- Evropské komise, jak více by bylo možné zapojit, protože ty by měly jak si přenášet e, ty Eh, naše požadavky. A teď se ptám změna klimatu. Eh, jaké jsou vaše ambiciozní cíle? Jak tedy i tam přesunout do této tematiky toto zásadní téma? Děkuji a za zelené paní Karadzini. thanks for... Eh, Děkuji, já se omlouvám, že jsem byla později a nicméně zprávu jsem si přečetla velice pozorně Myslím si, že systém GSP je velikým úspěchem, protože opravdu odráží ty hodnoty, na kterých se zakládá obchod EU a které hodnoty tedy obhajujeme. Samozřejmě je možné to ještě zlepšit a revize legislativy je dobrou příležitostí na to se zamyslet, co funguje. Nicméně nezávisle na tom mám tři dotazy. Za prvé jsou statistiky o procentuálních hodnotách dovozu pro ty eh, beneficenty relevantní země v rámci těch exportních zpracovatelských zón. My víme, že systém GSP chce vylepšit také pracovní environmentální pravidla, ale v podstatě se jedná o dumping tady těchto norem, takže bych chtěla vědět, zda máme nějaká konkrétní čísla a pak, jak eh, s tím chcete vynakládat do budoucna zda tyto produkty pocházejí z těchto zón, budou nějak označeny nebo budou vyloučeny ze systému GSP. Pak eh, z té zprávy jste řekli, že problémem je diverzifikace, takže ty hlavní sektory, které eh, z toho benefitují, to je eh, textil nebo jak by mohla probíhat ta reforma stávajícího systému, aby se podpořila ta ekonomická diverzifikace. A pak také kolegové tu zmínili, že tu máme ten staronový fenomén upadajícího prostoru pro občanskou společnost a ostatně se to jen zhoršuje a zhoršuje a myslím si, že i tady bychom měli obdržet nějakou reakci a využít ty stávající nástroje, anebo vylepšit i ty stávající nástroje, abychom se lépe zacílili tady na tuto problematiku. A pak ještě chci připomenout to usnesení z předchozího parlamentu, také se snažila vyřešit reformu GSP, a týkalo se to velkého důrazu na vylepšení těch environmentálních pravidel, jak tedy eh, environmentální problematiku a klima do toho systému GSP zapracovat. Děkuji. A nyní zase Ima Rodrigo Spinero. Děkuji, pane předsedo. Já bych v první řadě chtěl říci, že pozitivně hodnotím systém všeobecných obchodních preferencích a ta zpráva, kterou tu máme, je komplexní, ty přílohy k, o, eh, hovoří o situaci v jednotlivých zemích a mám dotaz k této um, zprávě a také co se týče toho nezbytného zlepšení, kterému je třeba se věnovat s ohledem na reformu systému. Takže ty konkrétní dotazy. 37,5 dovozu probíhá v rámci systému GSP, GSP+. A mně se zdá, že to je nízká procentuální hodnota vzhledem k tomu růstu, který zaznamenal dovoz. Ale když se to srovná, to, co zastupuje dovoz těch zemí e, v rámci GSP+, tak jsou tam vlastně zahrnuty jenom ty celní preference, a z toho vyplývají tedy ty údaje ze, ve zprávě 37,5 a to mi připadá nízká hodnota. A také se zdůrazňuje, že v současné době z těch 71 zemí zapojených je 38 afrických. Nicméně hodnota jejich e, dovozu je i nadále nízká a velice soustředěná na textilní odvětví. A z toho hlediska tady se připojuji k otázce předřečnice paní Kavacíny. Co můžeme udělat ještě, aby došlo k diverzifikaci, ekonomické diverzifikaci těchto zemí? Do jaké míry to uschopnění? Eh, to je samozřejmě velice důležité, aby se vytvořil ten eh, podnikatelský rámec, aby se to Eh, ten průmysl rozšířil. A pak, co se týče Kambodži, to bylo, předmě, to bylo předmětem rozhodnutí o, o stažení GSP, i když to vlastně nenastane dříve než v září. Proč je zapotřebí tolik času, aby se učinilo tolik, toto rozhodnutí, aby to vstoupilo v platnost? Uh, Paní Van Brent tady hovořila o té strašné situaci na Filipínách a v Myanmaru a i nadále užívají toho systému, který si myslím, že si vůbec nezaslouží. A proto kladu otázku, kdy si myslíte, že ty vz, eh, eh, situace v lidských práv budou už tak strašné, aby se přistoupilo k okamžitým krokům. Není dostačující, že Myanmar byl odsouzen za genocidu, a co se týče reformy nového systému, to je také velice důležité téma. A tady eh, v této věci bych ráda věděla, jak budete brát v potaz například ty země, které i nadále uplatňují trest smrti podle svého zákona. I nadále si budeme myslet, že to není základní porušování lidských práv eh, že eh, si myslí, že někdo si nezaslouží právo na život, anebo země, které uplatňují mučení. Evropské unie je lídrem v tom eh, vlastně nařízení a propojením volného obchodu a zákazu mučení. To mě těší. Ale jak je tedy možné přispět eh, k šíření této reformy? Není přece rozumné, že ty země, kterým umožňujeme preference, se nebudou nějak vyvíjet a nebudou tvořit součást těch zemí, které už neporušují mučení a, eh, nebo neumožňují, aby to ostatní činili. Takže bych chtěla vědět, jaké tu budou ty prioritní osy pro ty nezbytné reformy, tak aby se celý systém všeobecných preferencí lepšil. Děkuji. Já vám děkuji. A nyní paní Mriko. Merci. Bonjour. Et... Děkuji, dobrý den, já se omlouvám, že Eh, pozdní příchod eh, kvůli jiné schůzi. Takže teď pokud jde o tuto zprávu, za prvé se ptám, jak lze vyhodnotit pozitivní dopad eh, tohoto systému preferencí na prosperitu zemí na Sustainable Development Goals, protože mm, zde je třeba vzít do úvahy, jak je to s blahobytem lidí a se stavem ekonomiky, s budoucími reformami a e, s, jaký bude dopad na SDG a e, Green Deal. Druhá otázka se týká e, stažení Kambodže z určité části systému GSP. A o tom budeme mluvit ještě, e, je třeba si uvědomit, že i na šr- ve Sri Lance se zhoršil stav lidských práv. E, ti, kteří situaci tam znají dobře, tak e, mají za to, že do příštích voleb se nic nestane. A já myslím, že tady třeba si položit otázku, co lze udělat s tímto mechanismem na Sri Lance. Neměli bychom tady trošku mm, mm, je, měli bychom, neměli, bych, neměli bychom je více upozorňovat, vehementně upozorňovat, aby se tam zlepšila lidská práva. Naváží na kolik Karadiny rozvoj e, lidských práv e, v těchto zónách. Komise nemyslí si, že bychom měli mít nějaký systém stížností pro ty e, Eh, oběti, aby je mohli podávat eh, ve souladu eh, s závěry Rady z roku 2016 o chování podniků a lidských právech. Potom genderová otázka. Kolektivně my jsme se zavázali, že gender bude zohledněn v našich obchodních dohodách a především v textilním průmyslu a v obovnickém průmyslu. Tam hlavně pracují ženy a tam mm, eh, máme velký exportní přebytek. Já se ptám, jaký to má dopad, tento systém preferencí na ženy v partnerských zemích, protože eh, podle statistik tam pracují hlavně děti. Práva dítěte, tam pracují hlavně ženy a teď práva dítěte, takže tady eh, je, je pokrok, ale bylo by zajímavé, eh, abychom věděli tedy, jak je to v, i v těch ostatních zemích dále. Ještě bych navázala na Myanmar. Myanmar. Zde proběhly velké diskuze, máme hodně zpráv a vidíme, že to má své limity a je třeba i dále těch, s těmi sankcemi, aby byly více závazné. Zde eh, bych chtěla znát váš názor na toto téma. Děkuji. Děkuji a já mám také tři otázky na komisi. Jak získáváte informace o situaci v terénu? Například v Pakistánu. Tam máme alternativní zprávu GSP, kterou vydali odbory já jsem mm, diskutoval s občanskou společností, snažili jsme se získat skutečné informace o tom, jak jsou dodržovány závazky v těchto zemích. Za druhé, e, na ESVČ. Zde existuje nějaký standardní formát pro delegace EU, e, e, Eh, podle kterých postupují, eh, když sledují, jak země plní své závazky, nebo to řeší ad hoc na v závislosti na šéfovi té delegace. Je zde nějaký standardizovaný proces? A za třetí, Afrika. Subsaharská Afrika. 33 mají ten status everything but arms a některé ne. Everything but Arms. To je úspěšný systém, který fungoval v těchto zemích, ale někdy tam docházelo k určitým frikcím mezi těmi zeměmi, které tento status měly a těmi sousedními, které ho neměly. Vedl jsem dlouhé diskuze s experty, jako s Pascalem Lamy a dalšími, a nakonec jsme se dohodli, že požádáme o tento status Everything But Arms pro všechny státy subsaharské Afriky. Co si o to myslíte? Okay, let me cover some of the questions. I can group them. Dobře, já mohu se skupit ty otázky. Některé ty otázky byly stejné a byly od různých členů parlamentu. Teď k tomu systému a jak eh, můžeme apelovat na země, aby řešili ty naše obavy. <clears throat> to jsou problémy, které i identifikovaly mezinárodní monitorovací orgány, Myanmar, Sri Lanka, Filipíny, těch se to hlavně týkalo jsme si vědomi toho, jaká je situace v těchto zemích a eh, ke každé přistupujeme individuálně, například Myanmar. Tam jsme eh, zintenzivněli jednání s vládou, eh, organizujeme návštěvy, rozeslali jsme dotazníky a tlačíme na změny, ale, ale chceme větší změny, které se budou týkat eh, kulturních záležitostí, vnímání etnických menšin, politických struktur. A máte tam pořád armádu, která má pod kontrolou zemi. Volby se plánují na podzim, a takže ten celkový kontext je dost delikátní a nechceme ještě přilívat ohně, eh, do, přilívat oleje do ohně, aby se ten konflikt ještě nestupňoval, jde nám o dialog, proto plánujeme další návštěvu ještě před volbami. A mm, to tady nejde pouze o rohingy. Eh, jde o školství, vzdělávání, je o, jde o interně vysídlené osoby. Je to velký problém a tady to nevyřešíme jenom systémem preferencí. Já tady i apeluji na členské státy, které také nesou svoji odpovědnost. Měly by ambiciozněji, měly by být náročnější vůči Myanmaru a Filipíny a Sri Lanka. Tyto země jsou také na seznamu. Eh, určitě si zaslouží větší naši kontrolu, ale postupujeme krok za krokem. Musíme zajistit rovnováhu mezi dialogem, mezi tím, že chceme nechat dveře, dveře otevřené a nadále budeme tlačit a nechceme eh, tedy eh, rozbít ty mosty, které jsme vybudovali. Často při těch návštěvách vidíme, že v zemi jsou pokrokové síly, že můžeme, měli bychom jí dát větší sílu. Vy jste zmínil paralelní zprávu odboru, která se týká Pakistánu. To jsme financovali my. My, eh, my v obchodě nemáme na to prostředky, ale přes eh, podporu DEVKO Eh, my tedy financujeme projekty organizací občanské společnosti v zemi, abychom šířili informace, a abychom, jak jste eh, zmínil, měli paralelní zprávy, aby měli možnost přímo jednat s vládami nebo s vládou. A Jaké jsou zdroje informace? Pro nás hlavním zdrojem informace, to je stejný, to jsou monitorovací orgány a MOP, a obě informace vydaly velice alarmující zprávy. kterými se budeme pečlivě zabývat. Role parlamentu. GSP je kolektivní eh, záležitost tedy komise parlamentu členských států. Proto chceme mm, podávat aktuální informace členským státům a parlamentu, mm, ať in kamera nebo veřejně, vždycky jsme ochotní k tomuto. A především musíme vysílat stejné signály eh, o těchto zemích, stejné zprávy. Musíme mít stejné priority, protože Žádná z těchto zemí není perfektní, nikdo není perfektní z nich, všechny jsou komplikované, ale musíme se vždycky zaměřit na to, kde lze dosáhnout výsledku. Jinak budeme mrhat prostředky. A, ano, menší prostor pro nevládní organizace, to víme. Afrika. Co se stane? Musím připustit, že až do posud jsme se tolik na Afriku nezaměřovali. Z řady důvodu. E, z důvodu zdrojů. My jsme se hodně zaměřovali na GSP+, to jsou země, které musí e, e, reagovat na naše požadavky, musí nám umožnit návštěvy, musí produkovat zprávy pokud jde o Everything But Arms, Kambodža, Myanmar, Bangladeš, Vybrali jsme tři kvůli závažnosti a kvůli obchodnímu, kvůli úrovni obchodu. Jak odůvodníme, že, že pouze 37% se registruje jako GSP z toho jejich obchodu? Ano, eh, i bezcelní eh, obchod je daleko větší. V některých zemí je to až 100% a neregistruje se to jako, neeviduje se to jako GSP. Většina těch zemí vyváží suroviny, minerály, které eh, stejně mají nulové clo. To je to, tam mají tu doložku eh, nejvyšších výhod tyto země, takže stejně tam nulové clo. A takže 80 až 90 vývozu z těchto zemí jsou bez cel, nulové clo. Další otázka. Afrika. Přemýšlíme, jak tedy více se tam angažovat, ale tam s nimi máme tu, tu dohodu o ekonomickém partnerství. Tady jde o to mít bilaterální vztahy s Afrikou a s nimi pokračujeme ve vyjednávání o dohodě volného obchodu. A rozšířit EPA, EPA, dohodu EPA nebo EBA. Whether we can extend everything but arms to other countries. Ano, budeme se to snažit uplatnit i na další země. Snažíme se, aby ten režim byl skutečně založen na pevně daných pravidlech. Země automaticky spadne do určité eh, kategorie, pokud je v kategorii těch nejméně vyvinutých. A tam pak může být uplatněn ten režim vše zbraní. Pokud ale nespadá do té kategorie LDC, tak se ten režim uplatnit nedá. To je snad z mé strany vše. No, ano, přirozeně bychom mohli se zabývat tím, zda je či není možné nabídnout eh, režim vše, kromě zbraní všem subsaharským zemím. Já jsem přesvědčen, že to možné je. Nicméně tady jsme z důvodu GSP, takže to je na jiné, na, jiné, na jinou diskusi. Děkuji SVČ. Ano, snad bych měl zodpovědět nejdříve váš dotaz občanská společnost. Tam mohu sám dosvědčit, protože jsem se sám účastnil mnoha misí, jak v rámci všech kromě zbraní, tak i GSB+, včetně Kambodže, že před, v průběhu a po misích vždy se snažíme kontaktovat občanskou společnost, ať už zde v Bruselu, případně je tam navštívíme, případně je pozveme, pokud mají povoleno vycestovat, a rovněž i v terénu s tím, že přijímáme potřebná opatření a jsme vše se odehrává na důvěrné úrovni. Úloha delegace EU zde byla otázka. V první řadě je součástí sestavování ať už první nebo druhé pracovní verze toho pracovního dokumentu typu staff working document a snažíme se zakládat naše vyhodnocení velkou měrou, kromě toho, co nám skýtá ILO a OSN, na vyhodnocení delegace EU. A univerzálně lze říci, že zejména u té třetí zprávy se zvýšené pozornosti těší ta problematika, kterou tam zmiňujeme Ono samozřejmě není vše dokonalé, ale v těchto kategoriích GSP Plus a Anything But Arms to rozhodně tak je. Standardy při budování kapacit. Já si tuto otázku uložím, protože musím upřímně přiznat, že to nevím, ale z mých zkušeností vyplývá, že je to vždy úzce provázané. Ty projekty budování kapacit s cílem posílení lidských práv a demokracie že je to tedy vše úzce propojeno a je to součástí diskusí s mnohými zeměmi, když se hovoří o tom tématu řádné vlády a zprávy. Další témata. GSP, to zdůrazňujeme, je významná věc. To neříkám poprvé. Ono je to ale není to bohužel takový univerzální švýcarský kapesní nůž, kterým bychom dokázali skutečně vše. Ono je to otázka i zahraniční politiky, restriktivních opatření, budování kapacit a boje na mnohých jiných frontách. Navíc tady vůbec nejde o sestavování žebříčku, případně doporučování stažení preferenčního režimu. Ale jsme přesvědčeni, že pokud bude nápadné porušování, tak rozhodně ty preference lze odstranit. A upozorňuji na velice rozhodné sdělení pana Borela, když se objevil návrh stáhnout preferenční režim u Kambodži. Pan Borel řekl, že trvání, rozsah a dopad porušování Kambodže na svobodu vyjadřování, svobodu zhromáždění a demokracii v zemi nedal Unii jinou možnost. Pokud bude docházet takovéto erozi demokracie i jinde, tak EU ne bude eh, k tomu nečinně přihlížet. Tedy neexistuje žádné absolutní pravidlo, ať už jde o zaměstnanecká pravidla či obhajobu lidských práv, co je systémové porušování, co je vážné porušování a jak tedy se to překlopí do eh, režimu vše kromě zbraní z režimu GSP+. Je tam přece jen ta diskrece, ale právě parlament, a to se tady rozhlížím po vás, je významnou institucí, která nám poskytne určitá vodítka a rovněž nám napoví, kdy podle vašeho názoru už ten prach byl překročen. Pak zde byla otázka k Filipínám. Já už jsem se o tom zmínil. Někdy totiž ty zprávy nám umožňují vystřízlivět. Podívejme se hned na první stranu té zprávy. Tady se nesnažíme Filipíncům mm, mm, úplně eh, zmařit dobrou náladu, ale podívejme se například na to, že uvažují o znovu zavedení trestu smrti a tam zcela jasně říkáme, že by to znamenalo porušení druhého volitelného pro protokolu eh, k Mezinárodní úmluvě k lidským právům. Takže to je jednoznačný jazyk. Tady mohu říci, že EU to jasně naznačila. Pokud to nastane, tak jak to dopadne. Stejně tak věk pro trestní odpovědnost. Eh, pokud tento záměr bude uveden v život, tak by to porušilo ducha, ale i obsah naší úmluvy pak se podívejte na tu zprávu k Myanmaru. Pokud se tam dá říct jediná věc, tak to, že se skutečně ta vláda rozhodla zapojit. Můžeme se tázat, jaká vláda? No tak hlavně občanecká vláda, ale dialog vedeme sice částečný pouze, ale přece jen i s tou vojenskou částí vlády. Před dvěmi lety bychom si nedokázali představit, že to bude možné. Tedy přijetí zákona o práci dětí, ratifikace Montrealské úmluvy a řešení či přibližování se řešení týkající se týkajícího se vnitřně přesídlených. Pak tam máme humanitární přístup či ne samčest, tam si to přejeme a děje se to a rovněž silně rozhodně vybízíme, aby Myanmar spolupracoval s Mezinárodním trestním tribunálem a e, pokračoval v dialogu. Stejně tak na Filipínách. Nyní máme podvýbor k lidským právům, řádné vládě a zprávě a e, to vzniklo před několika týdny. Zatím ještě nemáme plán, jak se budeme scházet a lidská práva tam ještě scházejí, ale už je to jakási cesta. A pokud bych je měl bodovat, tak bych řekl minus 6 a to je ještě ta nejlepší možná známka. Rozhodně nepatří k těm hvězdám, co se týče pokračování v dialogu či zapojování se do dialogu s námi. Ta due diligence řádná péče. Tam vznikly i studie, DG Justice to provedla, eh, ty požadavky v dodavatelském řetězci a k tomu pouze řeknu, že přístup k nápravným prostředkům není, nespadá do due diligence. Dá se to tam začlenit, to už je otázka té které firmy, tam spíš jde o určitý postup, povinný či ne, že máme určitý seznam, víme, jak zacházet s riziky a že budeme přikračovat krokům snižování rizik a rovněž podle země a toho, co se v ní nachází. Omlouvám se, pokud jsem někoho překro... přeskočil. Připomeňte mi, pokud jsem některou otázku vynechal. Děkuji, říká předseda paní Kavacíny. Ještě jste se nezmínil o těch EPZ. Tam není ta možnost mít statistiky pro IPZ. Ono se totiž ty statistiky e, zařazují pro celou zemi obecně, ale je náš přístup následovný. Odpovědnost dodržovat standardy v této oblasti je povinností té země, která se zodpovídá eh, té, které mezinárodní organizaci, včetně IPZ, tedy my nejsme schopni jak si vybízet k tomu, ani si nedokážeme představit, že by tam ty standardy měly být v dané zemi nižší, případně v protikladu s tím, co vyžaduje, ať už OSN nebo MOP. Děkuji. Tím jsme se dostali ke konci tohoto bodu a nyní nikoli na hodinu, ale pouze na minutku přerušíme zasedání, protože pak už, pokud nebudete mít možnost, jste, prosím.